Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. Tak, vážení kolegové, začněme. Je mi potěšením nyní pokračovat ve zkůzi a zahájit bod číslo 8, což je eh, výměna názorů o budoucí obchodní politice v souvislosti s experty na vysoké úrovni na obchodní politiku a mám velkou radost, že dnes je naším hostem Marie Kiviniemi, zástupkyně generálního tajemníka OECD. Srdečně vítejte. paní Kiviniemi je od 25. srpna 2014 zástupkyní generálního tajemníka OECD a předtím byla ve strategickém oddělení OECD, které se zabývalo e, účinnou a efektivní zprávou regionálního rozvoje. A také obchodem a zemědělstvím. Paní Kiviniemi byla premiérkou Finska eh, v letech 2010 až 2011. Eh, takže ještě jednou srdečně vítejte. všichni si uvědomujeme, že OECD hraje eh, ústřední roli ve vývoji globálních standardů. A rozhodující roli ve stanovování pokynů mimo jiné i v otázce liberalizace a exportu. A v posledních desetiletích se etablovala jakožto vůdčí organizace právě v této oblasti eh, obchodní politiky a eh, souvisejících komplexních vztahů. Nyní tedy budeme hovořit o e, budoucí obchodní strategii, což už jsme dělali dříve s Paskalem Mamím a nyní je tu paní Kiviniemi. E, komise podle plánu 15. října představí e, svou vlastní obchodní strategii a e, pokyny e, OECD, e, o těch jsme právě včera hovořili v souvislosti s, povinností, s povinnostmi investorů a o společenskou odpovědnostní podniků. A právě ty pokyny z roku 2001 jsou tady rozhodujícím dokumentem. Proto dnešní výměna názorů je velice včasně naplánovaná. Já se velice těším na váš příspěvek a dávám vám nyní slovo paní Kiviniemi. Děkuji, pane předsedo. Já mám velkou radost, že tu dnes mohu být. Teď už ale budu mluvit anglicky. Takže dobré ráno všichni, jsem velice ráda, že tu s vámi mohu být a jsem velice ráda, že vám mohu představit práci OECD v oblasti obchodu. Budu ukazovat hodně slajdů a vy všechny tyto slajdy poté budete moci dostat abyste měli možnost eh, zkoumat detaily později. Začnu současnými ekonomickými trendy, eh, které samozřejmě eh, mají vliv na rozvoj obchodních toků. A bohužel musím říci, že v letošním roce eh, globální růst eh, zůstane eh, podprůměrný. To jsou hlavní sdělení z nedávného ekonomického výhledu, který byl zahájen minulý týden. Stále existuje mnoho rizik v ekonomice. E, mnoho rodících se ekonomik je zranitelných. E, Čína zpomaluje strmněji a úroky strmněji stoupají ve Spojených státech, e, což se tedy nestalo minulý týden, ale dojde k tomu. Dále se intenzifikují odstředivé síly v Evropě. V letošním roce tedy globální růst zůstane eh, podprůměrný a v příštím roce se očekává určité posílení, ale o potenciálním růstu chováme opravdu značné pochybnosti. My jsme museli zrevidovat náš výhled v porovnání s tím předchozím, který byl zveřejněn v červnu. A týká se to zejména prognóz na příští rok. To protože v letošním roce prognózy růstu e, a globálního HDP e, jsou e, hluboko pod dlouhodobým průměrem zhruba o 3 Takže ten růst 0, něco procent, to je to, co potřebujeme ve světové ekonomice. Takže i data na tomto slajdu eh, nejsou tím, co v současné době potřebujeme. Potom, když se přesunu k obchodu a podívám se trochu do minulosti, tak eh, po mnoho desetiletí ten obecný trend eh, růstu obchodu spočíval v tom, že že růst obchodu byl dvojnásobný oproti růstu HDP a je poněkud překvapivé, že tomu tak už není. A v nejbližší době se to patrně znovu nestane vzrůst o 2,8% v roce 2014 jen tak tak převýšil růst HDP v tomto roku a v prognózi na rok 2015 a 16 eh, pouze eh, překračují ten výstupový růst velice těsným rozdílem. Eh, tady můžete vidět ten rozdíl ve vývoji, když se podíváte na tu modrou čárkovanou čáru, což je průměrný růst obchodu v letech 1990 až 2014. Proč tomu tak je? Proč se to stalo? Důvodů je několik, ale mnoho studií eh, spojí eh, malý růst obchodu s globální ekonomickou krizí obecně a zejména s pomalým ekonomickým růstem v eurozóně, eh, který vytváří depresi v oblasti poptávky. Když se podíváte na ten obrázek, tak vidíte, že e, import e, eurozóny tvoří více než třetinu světového e, importu a ten ale zaznamenal negativní míru růstu v 11 z 19 kvartálů od roku 2010. Zatímco zatímco export také se snížil v, tých, v těch týž kvartálech. Jak jsem říkala, těch důvodů je mnoho těch vysvětlení pro tento pokles obchodu. Jsou to strukturální vysvětlení, tedy i jiná než to zpomalení vlivem globální ekonomické krize. Došlo také ke změnám vzorců mezinárodní produkce, a někteří říkají, že rozvojové ekonomiky dohánějí eh, tempo a hnací motory integrace, jako je e, IT, v současné době dozrávají a někteří také poukazují na to, že vznikla nová protekcionistická opatření v určitých zemích, e, a to z důvodu finanční krize. Takže to je celá řada vysvětlení, e, ale jak už jsem říkala, zpomalení eh, ekonomik eurozóny je jedním z těch hlavních důvodů. Nyní eh, bych přešla k eh, nástrojům obchodní politiky OECD. Co je tedy třeba udělat, abychom zvrátili ten negativní růst, negativní trend v růstu obchodu a investičních výkonů? Za posledních sedm let analýzy OECD o obchodu vlastně upozornili na několik nových oblastí, eh, o kterých bych dnes chtěla hovořit. Začnu tou analýzou. Co ukazuje náš výzkum na základě dat? Nejprve bych chtěla potvrdit, že žádná země nedosáhla udržitelného růstu a žádná nezvýšila životní standardy bez značného otevření v oblasti obchodu a investic. Mezinárodní iniciativa pro obchod a zaměstnanost to byla eh, iniciativa OECD, kterou vedlo deset organizací, které se spojily, aby eh, prozkoumaly roli obchodu v podpoře růstu a vytváření kvalitních a dobře placených pracovních míst. Výsledky této iniciativy byly publikovány v roce 2012, ale platí stále i dnes ukazují, že e, otevření trhu je nutnou podmínkou pro vylepšení ekonomického výkoje, vývoje, včetně e, vyšší produktivity, vyšších příjmů a lepších pracovních příležitostí. Ta analýza ukazuje, že liberalizace cel na importovaný kapitál a zboží zvyšuje míru růstu. Úroveň HDP eh, eh, je tady ukázána eh, jako ve, je, je to ukázána ve vztahu k různým skupinám v, ledech, v letech 75 až 89. Ta modrá čára se prudce zrychlila, zatímco ti, kdo neliberalizovali, to, jsou, to je ta červená čára, ti stagnovali. A ten růst byl už poté 15 až 20 po eh, několika desítkách let ve prospěch těch, kdo liberalizovali. Eh, jistě si uvědomujete, eh, že vnímání občanů vlast Ostatně vnímání obchodu s očí občanů eh, je to, čím se vláda zabývá eh, každý den. Eh, ne každý je přesvědčený, že obchod vytváří pracovní místa, snižuje ceny anebo podporuje růst. Na globální úrovni jsou lidé značně přesvědčeni z celkových eh, přínosů obchodu. 80% eh, lidí, kteří byli dotázáni v tomto výzkumu, se domnívá, že obchod je dobrý, ale méně přesvědčení jsou lidé, pokud jde o pracovní místa. Eh, tam je to číslo něco přes 50%. Tato studie z roku 2014, z října 2014, tedy zhruba jeden rok stará, vlastně je platná i dnes, protože patrně se mnoho nezměnilo, pokud jde o názory lidí. Ten, ta skepse je zejména silná v pokročilých ekonomikách, jako je Francie, Řecko nebo Itálie, Spojené státy a Japonsko. Ti všichni právě vyjednávají velké obchodní dohody téměř 60% Italů, 50% Američanů a 49% Francouzů eh, se domnívá, že obchod ničí pracovní místa podle toho průzkumu ze zemí v první desítce, jejichž veřejnost říká, že obchod snižuje platy. Pět z nich jsou evropské země, Itálie, Řecko, Španělsko a Německo. A naproti tomu rozvojové trhy, rozvojové ekonomiky e, více oceňují výhody obchodu. Například 87% Tunisanů, 78% Větnamců a 61% Číňanů e, se v průzkumu vyjádřilo v tom smyslu, že obchod vytváří pracovní místa. Tato zjištění ještě zvyšují důležitost naší práce v OECD. Naše analýza eh, obchodu a pracovní míst přináší důkazy, že otevřený trh eh, podporuje růst a vytváří kvalitnější pracovní místa. Tady eh, jsou ty důkazy jasné. Není žádná dlouhodobá souvislost mezi úrovní importu a neza, nezaměstnaností. Tady neexistuje žádná korelace v v oblasti OECD. Což eh, je poměrně silné sdělení eh, v oblasti přidané hodnoty a globálního řetězce hodnot. Ale než se pustíme do přidané hodnoty obchodu, chtěla bych zdůraznit, že naše analýza si uvědomuje, že otevření obchodu musí být doplněno eh, celou řadou doprovodných politik, aby byl zajištěn inkluzivní růst. Jsou to politiky jako je školství, aktivní politika pracovního trhu, flexibilita pracovního trhu, vývoj infrastruktury a sociální ochrana. To je nutné pro usnadnění eh, přizpůsobení všech kapacit, aby mohli eh, těžit z liberalizace obchodu. A my už několik let prosazujeme, eh, a zejména tam, kde výkon globální ekonomiky je nedostatečný, že obchod a investice jsou základní eh, součástí eh, reformy politiky, která by mohla zvrátit trend a vést k udržitelnému globálnímu růstu. Teď bych se přesunula k měření přidané hodnoty obchodu, a e, globálního řetězce hodnot. Dnes mnoho zboží a služeb se skládá z vstupů mnoha zemí na celém světě a celý proces produkce od surovin až k hotovému výrobku e, se čím dál více e, odehrává tam, kde je k dispozici kvalifikovaná pracovní síla a to tak, aby to bylo nákladově výhodné což ovšem neodpovídá těm statistikám, které přisuzují celou hodnotu toho výrobku té poslední země, která eh, vlastně se účastní na tom, proces, na tom procesu produkce. Eh, přitom ten tok eh, celé produkce není vždy reflektován konvenčními způsoby v mezinárodním obchodu. Abychom získali data, která potřebujeme na odpovídání otázky o globálním řetězci hodnot v oblasti obchodu a pracovních míst se OECD a VTO rozhodli spustit projekt na měření přidané hodnoty obchodu. Toho se zúčastnilo 61 eh, zemí a v, sektoru, teda v databázi je 41 sektorů. V roce 2011 naše analýza přidané hodnoty obchodu zjistila, že globální řetězec hodnot eh, zvyšuje eh, náklady na ochranu. Úspěch mezinárodních trhů dnes závisí na kapacitě importu jako i na kapacitě exportu. Eh, Ochrana opatření eh, proti eh, importu vlastně polotovarů snižuje schopnost země konkurovat na exportních trzích. Cla a další překážky obchodu, to je vlastně daň za export. A když se podíváme na data pro Evropskou unii, tak zjistíme, že všechny země se čím dál více integrují do, do toho řetězce hodnot, což je tady vidět na tom, že se zvyšuje hodno, přidaná hodnota zahraničního exportu. Samozřejmě jsou tu určité výjimky. Jinými slovy, firmy v jedné zemi čím dál více přijímají výstupy druhých zemí v rámci e, výrobního procesu. A teď se vrátím k těm eh, obavám, které byly vysloveny již dříve, a sice, že import ohrožuje domácí pracovní místa. Eh, realita je taková, že eh, pracovní místa čím dál více vznikají, jakožto součást globální změny hodnot. Když se na to podíváme z hlediska přidané hodnoty, tak tady vidíme, kde vznikají pracovní místa, což je přínosné pro všechny ekonomiky, které se účastní toho hodnotového řetězce. Pochopení vzájemných provázaností je klíčové pro porozumění konkurenceschopnosti jednotlivých zemích a zisků v oblasti produktivity. V roce 2008 10 až 17 pracovníků v sektoru podnikání v, dat, v zemích, kde máme dostupná data, záviselo na globálních hodnotových řetězcích, a což se zvýšilo v, v mnoha zemích od roku 1995. kdykoliv eh, import nebo export překročí hranice, eh, přijdou do hry neefektivní cla a další překážky, které vedou ke zbytečným nákladům. Proto jsme před několika lety vyvinuli sadu eh, indikátorů na usnadnění obchodu, tak aby vlády mohly vylepšit pohraniční procedury, snížit náklady, posílit obchodní toky a zvýšit výnosy z mezinárodního obchodu. Tyto indikátory identifikují oblasti, kde kde je třeba jednat a umožňují hodnotit případný e, dopad reform. Tyto indikátory usnadnění obchodu e, pokrývají celé spektrum e, pohraničních opatření na základě dohody VTO a od, od června 2015 pokrývají 160 zemí, včetně všech členů Evropské unie. Tyto indikátory slouží jako základ pro vlády, aby mohly klást správnou prioritu na akce v oblasti usnadnění obchodu a aby mohly navyšovat kapacity eh, v rozvojových zemích, zejména aby to bylo zacílenější. Je to také nástroj pro země, které si tak mohou vlastně vizualizovat stav implementace různých politických oblastí a opatření, které jsou obsaženy v dohodě VTO o usnadnění obchodu. Tato dohoda je velkou příležitostí na snížení obchodních nákladů a zvýšení účasti v globálních hodnotových řetězcích a gratuluji Evropské unii k ratifikaci této dohody. Tady eh, vidíte eh, výkon EU v oblasti usnadnění obchodu. Eh, máme tady kombinovaná data pro všechny členské státy a ten indikátor usnadnění obchodu vlastně má hodnoty od 0 do 2. 2 to je ten nejlepší výkon, kterého lze dosáhnout. A e, Evropská unie má nejlepší výkon z celého vzorku, e, a to v oblasti, jako jsou e, odvolací procedury, poplatky a cla a další oblasti, kde Evropská unie by se mohla zlepšit. To jsou oblasti osnadnění obchodu, jako je zjednodušení hraničních procedur a interní spolupráce hraničních agentur. Tyto indikátory eh, existují také pro jednotlivé země, takže se můžete podívat, eh, jak je na tom vaše země. Eh, pokud jde o to, jak jsou země schopné snižovat náklady na obchod při implementaci dohody o usnadnění obchodu. My jsme spočítali, že úplná implementace eh, této dohody by snížila obchodní náklady eh, pro eh, evropské země o 12,9 v průměru. Konkrétně pro jednotlivé členské státy se to dá zvýšit od 11,7 až po 14, až 13,9. Pokud jde o rozvojové země, tak ten pokles by mohl být až 17,5 Tyto indikátory, které jsem vám ukázala, byly prvními dvěmi, dvěma nástroji a teď vám ukážu ještě třetí nástroj OECD, který používáme ke sledování obchodních toků. A to je index obchodu se službami. My jsme udělali velký pokrok, pokrok v oblasti obchodu se službami, protože to je důležité nejen pro tu složku služeb v oblasti ekonomiky, ale je to také nutné k tomu, aby byl zajištěna koordinovaná, koordinovaný tok HDP eh, Služby zajišťují více než dvě třetiny HDP, zaměstnávají nejvíce lidí a vytvářejí nejvíce pracovních míst. Naše práce na přidané hodnotě, obchodní přidané hodnotě ukazují, že eh, služby představují 65 globální přidané hodnoty. A když se díváme na čísla, tak vidíme, že také roste podíl služeb na vývozu. To znamená, že přístup ke službám jak domácím, tak zahraničním je důležitý. Tento indikátor byl spuštěn v roce 2014. A je to diagnostický nástroj založený na údajích, který, které pocházejí ze 42 zemí a týkají se 19 oborů služeb umožňuje jednotlivým zemím dělat benchmarking svých služeb, porovnávat je s těmi relativními nejlepšími postupy a rychle identifikovat možná omezení nebo možná zlepšení. Můžete se podívat na stránku OECD a najít tam také svou zemi, podívat se na to, jaký má výkon vaše země v této oblasti. Tady vidíte všech 42 zemí v databázi STRI. Tady máme hodnoty od 0 do 1, přitom jednička to je ten nejrestriktivnější sektor a 0 ten nejméně restriktivní sektor. Tady vidíte, že v některých oborech, jako například nákladní železniční doprava, Některé země jsou zcela uzavřeny obchodu a investicím v tomto sektoru, v tomto odvětví, to je například Indie a Izrael. A potom například účetnictví, tam Polsko a Turecko jsou nejvíce restriktivní, ale máme také velmi otevřené trhy. Například v distribučních službách, to máme Španělsko a v pojišťovacích službách, to máme země jako Estonsko a Nizozemsko. Tady máme odhad, jak obchod poroste, když se sníží omezení pro služby. A provedli jsme odhady v těchto čtyřech oblastech letecká doprava, právní služby, pojištění a bankovnictví. A z těchto čísel vidíte, že když snížíte omezení pro služby, a to bylo opravdu velmi mírné snížení těchto omezení poroste nejenom dovoz, jak by se dalo očekávat, ale zaznamenáme také výrazný nárůst ve vývozu. Jak jsem říkala už na začátku, potřebujeme doplňkové politiky. Rostoucí konkurence, která souvisí s otevřením trhu, vyvolává komplikace, takže některý, některé slabší články budou mít problémy. A proto, když se liberalizuje obchod, tak je nutno přijmout opatření, doplňkové politiky, jako například pozitivní investiční prostředí, obchodní schopnosti, rozvoj obchodní schopnosti a tak dále. Dámy a pánové, na závěr bych ráda řekla pár slov, které se týkají mnohonárodních eh, nástrojů a doporučení OECD, které byly vytvořeny proto, aby v obchodě a v investicích eh, bylo podpořeno zodpovědné chování. Jde o to vytvořit rovné podmínky pro všechny země a pro všechny podniky, které se podílejí na globálním řetězci hodnota. Je to soubor nástrojů a doporučení, který jsme připravili. A další příklad, který tady máte, je OECD Due Diligence instrukce pro dodavatelské řetězce v oblasti minerálních olejů, minerálů. Tam jsme společně s komisí, radou a parlamentem pracovali na tom, abyste se uvedli do souladu s naším doporučením. Slyšela jsem také, že budete mít výměnu názoru ohledně uplatňování kompaktu udržitelnosti v Bangladeši. Dovolte, abych řekla pár slov k roli OECD v této oblasti, protože právě teď probíhá proces vytvoření instrukce due diligence pro zodpovědný dodavatelský řetězec v oděvní a textilní výrobě a vím, že parlament pracuje na stejné otázce a já bych ráda zdůraznila, že by bylo dobré, kdybyste se velmi pozorně podívali na tu práci, kterou děláme my v OECD. Evropská unie se také účastní práce v OECD, když se snažíme vytvořit eh, tato nová doporučení. Ráda bych se tedy jen ujistila, že i ta vaše doporučení budou v souladu s našimi. Velká otázka tedy je, na závěr mé prezentace, kam směřuje obchodní politika. Následující krok, když budou přijímána nějaká nová rozhodnutí na globální úrovni, to je desátá ministerská konference VTO v Nairobi v prosinci tohoto roku. OECD opravdu podporuje tuto multilaterální, multinárodnostní agendu, protože multilaterální obchod je tím nejlepším způsobem, jak podpořit růst a zaměstnanost. Vzhledem k tomu, že ten mnohostranný pokrok je zatím omezený, tak státy využívají tu druhou nejlepší možnost, a to jsou regionální a bilaterální dohody. Takže když ta multilaterální cesta nebude otevřená, tak eh, vlády budou využívat jiných možností a my budeme podporovat jejich úsilí také v této oblasti, pokud je tedy o regionální a vícestranné dohody, které jsou teď eh, uzavírány. Dámy a pánové, pane předsedo, toto jsem vám chtěla říci za naše organizaci OECD a teď se těším na vaše otázky a komentáře. Děkuji. Děkuji. To byl opravdu globální přehled a vaší důležité práce. Mám zde tři žádosti o slovo. Nejdříve pan Buchner. Děkuji za tuto velice zajímavou um, přednášku. Já mám jenom několik um, otázek k těm slajdům na začátku. Vy jste říkala, že růst, uh, ekonomický růst závisí na liberalizaci a pak jste ukázala křivku, jak se vyvíjí liberalizace jak se vyvíjí růst um, ekonomiky. Podle statistických pravidel to však takto nejde. Musí se tam zohlednit vedlejší faktory, například Japonsko v 70. letech. Vy jste, uh, oni udělali opak uh, liberalizace a to vytvořilo předpoklady růstu a pak je, jenom tak mohli vybudovat svůj průmysl. Jinými slovy, ta cesta, kterou jste tady ukázala, je Eh, trošku jako když eh, eh, dokazujete, že ptáci nosí pa, čápy nosí děti. Najdete oblast, kde je hodně dětí a oblast, kde je hodně ptáků a když se setkají, tak je důkaz toho, že čápy nosí děti. Další křivka se týkala toho, že import je nezávislý na nezaměstnanosti, ale zamyslete se nad tím, že v Mm, prvních deseti letech dohody NAFTA v Mexiku e, bylo ztraceno 1,5 milionu pracovních míst, takže stejná statistická chyba. Tyto křivky se prostě nedají jen tak prezentovat. Je potřeba do toho začlenit celou řadu dalších faktorů, jinak to vědecky není udržitelné. Děkuji. Pan Winkler. Pane předsedo, děkuji paní Eh, zástupkyni generálního tajemníka za její prezentaci. Já mám dvě poznámky a tři otázky. Ty komentáře tedy. Vy jste hovořila o velice důležitých tématech, které jsou stále důležitější v komunikační internetové společnosti s Facebookem a Twitterem. Vy eh, jste hovořila o eh, obchodu, o vnímání obchodu, měření obchodu, to je velmi důležité. Ale ještě důležitější možná je to ovlivňovat, protože když máme ekonomickou hospodářskou realitu, které je možné měřit, máme důkazy o procesech a jejich výsledcích, pak se domnívám, že je důležité udělat paralelu mezi tím, co se může stát a co Mm, je v podstatě, eh, jak vypadá veřejné mínění, eh, které pořád myslí na, jaksi, na jakýsi ztracený ráj. Eh, komunistický režim selhal, ale mladí lidé na to zapomínají a myslí pořád, mají v hlavě ten ztracený raj. Takže vaše, pro vaše kredibilitu bylo velmi důležité, kdyby uh, jste se otevřeli veřejnosti a mluvili o ekonomické realitě. Věci se dějí a je možné je věřit a výsledky měření pak je možné, o ně je možné dělit se tedy s, s občany. Další komentář je velmi důležitý nejenom proto, že jsem zpravodajem pro e, téma e, konfliktních e, e, surovin, surovin z konfliktních oblastí, ale e, Um, zodpovědné hledání zdrojů, to je velice důležité téma. Pokud říkáte, že si mm, myslíte, že bez liberalizace obchodu není možný udržitelný obchod, tak musíme vidět, že, nebo dohlédnout na to, aby to probíhalo zodpovědným způsobem. A důležitý aktér v této oblasti jsou mm, firmy, podniky, průmysl. A v některých případech je eh, průmysl vnímán jako nepřítel, ale oni jsou našimi spojenci. Eh, je možné tedy vyvinout úsilí veřejně, protože je možné to vnímání ovlivnit a to znamená, že ten průmysl, který je spojencem a musí se stát zodpovědnějším spojencem, tak my musíme společně s nimi vyvinout úsilí, a abychom Eh, ovlivnili veřejné mínění. To jsou všechno otázky, tedy každé by se zasloužilo jednu konferenci, ale velice stručná otázka antidumpingová politika. Co si myslí OECD o budoucích trendech antidumpingových politik? Moje další otázka, zase velice stručně, Velká jednání o obchodu jako TTIP a TPP, obě dvě, ne tedy jedno versus druhé, a dále suroviny. Co si myslíte o trendech ve světovém obchodu? Jak se budou vyvíjet trendy obchodování eh, se surovinami, zodpovědné zdroje, hledání zodpovědné hledání zdrojů a podobně. Děkuji. Také mě by zajímal antidumping a ty trendy eh, protekcionismu. V mnoha sektorech je nadbytečná kapacita, negativní eh, dopad této mm, nadměrné kapacity, že to by bylo užitečné já jsem chtěla ale něco konkrétnějšího. Ehm, mě potěšilo, co jste říkala významu doprovodných opatření. To jsou nástroje redistribuce vlastně prosperity, která e, je produkována v důsledku obchodu, ale to lze redistribuovat pouze, pokud budou existovat efektivní politiky a instituce, protože máme globální hodnotové řetězce, ty nadnárodní doporučení jsou stále důležitější. Teď nejsou závazné, samozřejmě máme interní diskusy o tom, zda by měly být integrovány do obchodních dohod, zda by měly mít závazný charakter. To tedy nechám stranou, ale když hovoříme o tom, jak v praxi fungují, protože se stávají stále důležitějšími, tak by bylo užitečné slyšet váš názor o těch národních kontaktních bodech, jak fungují moje zkušenosti z minulosti byly mm, poměrně uh, uh, různé. Kontaktní body může být jeden člověk a něk- několik hodin, práce na několik hodin. Jak můžeme zajistit, vzhledem k tomu, že ta doporučení jsou tak stále důležitější. Jak zajistit, aby ty národní kontaktní body skutečně byly schopny fungovat? Protože, jak říkáte, jsou stále důležitější těch eh, dodavatelských řetězcích, mm, sektorálních iniciativách a podobně. Jak eh, školíte národní, ty národní kontaktní body? Jak zajistíte, aby byly kvalitní? Takže to by mě zajímalo. Děkuji paní Florenca. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za toto vystoupení, které obsahovalo spoustu zajímavých eh, i analytických informací. Mě by zajímal váš názor na dvě otázky. První se týká nerovností v Evropě. Nárůst nerovností je důsledkem úsporných politik. Myslím, že s tím také budete souhlasit. Je to také faktor, který omezuje rozvoj, tento nárůst nebo prohloubení nerovnosti. Takže by mě zajímal váš názor na hospodářské politiky, které by měly omezit tento nárůst nerovností. A druhá otázka je otázka dluhu, jak víte. Hodně se teď o tom diskutuje v souvislosti s řeckou otázkou. Dluh, který pro mnoho zemí eurozóny se stává neudržitelným. Zajímalo by mě tedy, zda si myslíte, že je dobrá ta cesta, kterou teď uplatňujeme, to znamená, že máme úsporné politiky s recesivními důsledky, které prohlubují nerovnosti, anebo zda by bylo dobré přistoupit k otázce řešení dluhu na nějaké evropské konferenci, kde by se řešila otázka restrukturalizace tohoto dluhu. Děkuji a já dodám ještě dvě další otázky. Jedna z nich eh, se týká dopadu na politiku, dopadu politiky životního prostředí na diskuzi o mechanizmy přizpůsobení na hranicích. Dnes eh, paralelně eh, výbor ITRE přijme zprávu o oceli a e, žádá o mechanismy e, hraničního přizpůsobení e, té, té hraniční draně a to kvůli systému obchodu s emisemi CO2 tady v Evropě. Je to nějaká tendence, tato, tyto mechanismy příhraničního přizpůsobení pro politiku životního prostředí a jaký je váš názor na hraniční daň z důvodu životního prostředí? Druhá otázka zní, nebo týká se toho skeptického názoru veřejnosti na obchod a globalizaci. Vy jste říkala poměrně správně, že zejména v zemích, které nejvíce těží z obchodu, je ta skepse vůči globalizaci a obchodu silná. Takže jak byste, co, co byste řekla občanům těchto zemí? A prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem členům tohoto výboru za tyto otázky a také obtížné otázky. Pan no, Putna. Když jsem ta čísla prezentovala, tak ty jsou založeny na důzkazech. My jsme uh, Eh, dělali hodně výzkumu, nejenom v OECD, ale společně s jinými institucemi. Takže všechna ta čísla jsou eh, podložená. Když mluvím o dopadu obchodu a otázce, zda je obchod dobrý pro růst. Všechny studie od roku 2000 Eh, dospěli k závěru, že otevřenost obchodu zvýší národní příjmy. Všechny studované země dospěly ke stejnému závěru, takže existuje hodně důkazů toho, že liberalizace obchodu je dobrá pro příjem daného státu. Ale jak jsem řekla mnohokrát, co je také třeba, je, eh, jsou doprovodné politiky, doplňková opatření, abychom těm zranitelným pomohli, protože liberalizace obchodu povede k situaci, kdy některé společnosti již neexistují, nebudou existovat. Některá pracovní místa budou ztracena, ale objeví se nová. A to ve podnicích, které budou nejkonkurenceschopnější. A e, co se týče pracovních míst, ta data ukazují, že neexistuje korelizace mezi e, nárůstem dovozu a nezaměstnaností. Pokud země je konkurenceschopná, má možnosti profitovat z obchodu. Ale jsou potřeba doplňkové politiky. Pan Winkler. Vy jste přesvědčili mm, občany o prospěchu obchodu, tak to je problém. Já jsem byla dlouhou době členkou finského parlamentu a vím, jak je obtížné pro přesvědčovat občany, i pokud máte jasné důkazy, které podporují váš názor. co my eh, děláme v OECD s pomocí mnoha zemí a s vaší pomocí my eh, tedy distribuujeme práce a výsledky. Je potřeba více informací v médiích ve všech zemích, především v těch zemích, kde, jak vidíte, ty diskuse nejsou založeny na realitě. A je pravda, že ten průmysl je naším spojencem a měli by dodržovat stejná pravidla na celém světě, což je jedním z cílů OECD, co se týče nástrojů eh, jako doporučení nadnárodním firmám. To je tedy eh, cílem je, aby se toho účastnilo co nejvíce zemí, protože i tím je ten obchod pak spravedlivější, když e, společnosti a firmy mají rovné podmínky. Co se týče antidumpingových politik, tak to je jeden z problémů, který se objevuje pravidelně v naší práci. A společnými pravidly je možné tento společný problém řešit, protože uh, narušuje obchodní toky a tváří prostředí, kde všichni um, hrají podle stejných pravidel. Jak jsem řekla, co se týče TTIPu typu a TPP, nejlepší řešení, které podporuje i OECD, jsou multilaterální dohody. To je to nejlepší. Druhá možnost je, jsou regionální dohody, proto podporujeme eh, TPP a TTIP. Tyto dohody by měly být ambiciozní, měly by um, hledat nové cesty, být co nejotevřenější a také by měly být uh, otevřené multilateralizaci. Co se týče trendů v oblasti surovin. O tom nespekulujeme příliš. My v našich ekonomických výhledech tu situaci posuzujeme a um, rozhodujeme podle toho, co se stane v budoucnu. Takže vám teď nemůžu říci, jaký je názor že OECD, co se bude v budoucnu dít. Další otázka, paní Dalin, Již vlastně jsem odpověděla na antidumping. Také vy jste zmínila doprovodná opatření, která jsou velmi důležitá. Co se týče doporučení pro nadnárodní podniky, tak souhlasím s vámi, že všechny tyto mezinárodní dohody musí být monitorovány pravidelně. Všechny země, které podepsaly tato doporučení, skutečně musí se angažovat v jejich implementaci. My máme, myslím, už na světě dost pravidel a nařízení. Pokud by všechna eh, byla implementována, tak svět by byl mnohem lepší. A hodnotové řetězce by fungovaly lépe a efektivněji. Co se týče národních kontaktních bodů, děkuji za vaši kritiku. My nasloucháme a snažíme se zemím pomáhat, aby ten systém zlepšovali. Takže monitory, monitorujeme ty kontaktní boty, co je třeba udělat, aby se zlepšilo jejich fungování takže to je skutečně eh, práce, která neustále probíhá. Pane předsedo, co a ještě tady byla jedna otázka. Co se týče ekonomické politiky, eh, rovnosti a podobně, my jsme hodně pracovali v posledních letech na otázkách rovnosti, nerovnosti. Státy by měly implementovat politiky, které by vedly k inkluzivnímu růstu. My se domníváme, že eh, nadměrná nerovnost poškozuje růst. Tady jsem neustále zdůrazňuji, doplňkové politiky je velmi důležité aby školský systém dával možnosti všem a pomocí vzdělání, školství, lepšího fungování trhu práce, aby se staly součástí společnosti a tím se vytváří eh, také tedy eh, díky tomu lepší ekonomické výsledky. Nyní k otázce pana předsedy, co si myslíme o Eh, ekologických daních, eh, o daňovém základu, ten růst, který chceme, musí být zelený. Takže neříkáme ne eh, tomuto typu omezení, ale každý stát by měl mít stejná pravidla. To je důležité, aby celý svět tedy fungoval podle stejných pravidel. Všechna opatření a daně by neměli obchod omezovat a pokud um, by všechny státy byly rovné, byly uh, ten systém co nejvíce multilaterální, tak to by bylo nejlepší. Také jste zmínil, to je velmi důležité, to vnímání lidí je velmi důležité, abychom byli schopni šířit tu práci, kterou děláme v OECD, abychom tu, za, tu diskusi eh, o větší liberalizaci skutečně měli podloženou na uh, vědeckými důkazy. Děkuji, pane předsedo. Mm, děkuji vám. Děkuji za tuto zajímavou diskusi a za přesné odpovědi, za to, že jste my jsme dodrželi eh, časovou dobu, tedy vyhrazený čas. Slidy dostanete a dostanete také pozvánky eh, do sítě, poslanské sítě v Paříži eh, v říjnu, takže bychom měli být v úzkém kontaktu s OECD. Ještě jednou tedy děkuji. Thank you very much. Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. Tak vážení kolegové, je 10 hodin, takže eh, začneme s hlasováním. Nejprve budeme hlasovat o zprávě paní Šáke o nařízení proti mučení. Než začneme, tak ptám se ještě jednou. Máte všichni hlasovací karty? a jsou všechny frakce v plném počtu. Já to tak přesně vidět není. Nicméně teď provedeme tedy eh, testové, testovací hlasování, abychom zjistili, zda jsme tu všichni. Zahajuji hlasování. Und die Abstimmung. Hlasování je u konce. Takže je nás 29 momentálně a i politické skupiny jsou reprezentovány odpovídajícím způsobem, takže začneme. A začneme pozměňovacím návrhem 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 30 a potom návrh a 5 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 4 a droa 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? ještě jedno, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že zamítnu to, ale ověříme. Ověřujeme tedy jed, návrh 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní DROA 7, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě jednou, prosím vás, 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Potom tu máme návrh 46 a droa 15. První část. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Ověřujeme první část návrhu 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 11 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 47 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 48 pro? Proti? Zdrželi se? přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 a druhá 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 a druhá 17. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto.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 Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Návrh 23 a DROA 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Návrh 54 a DROA 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 55, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Návrh 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní 22 droa. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh. Ústní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. A nyní druhý ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 58, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že to bude stejná většina. Přijato. Návrh 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? myslím, že taky, přijato. A návrh 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se dostáváme k hlasování o pozměněné zprávě jako celku. Kdo je pro? To není elektronicky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Velkou většinou přijato. Nyní eh, budeme hlasovat elektronicky o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 hlasů pro, přijato a gratuluji paní Šáke. A teď eh, Jde o to, jak budeme postupovat dále a já se ptám zpravodajky, jak chce nyní postupovat dále. Děkuji, já bych radši šla nejdřív na plénum. Abychom tedy teď toho nechali a počkali si na hlasování v plénu. Dobře, takže, takže žádný trialog, nejprve na plenárku, říká předseda. No, je to hlasování o složení vyjednavacího týmu a mandátu pro trialog a to až poté, kdy získáme podporu v plénu. Tím získáme lepší základ, kdyby se náhodou něco změnilo od teď eh, do plenárky, tak by bylo zvláštní, kdyby náš výbor už udělil mandát. Takže podle mě dává smysl eh, skončit až po plenárce. Takže to tedy budeme rozhodovat až po plenárním zasedání. Dobře, děkuji. A nyní se dostáváme k bodu 9, říká předseda. Jde o doplnění dohody s Kolumbií a Peru a přistoupení Ekvádoru k této dohodě. Spravodajem pro toto usnesení je pan Scholz. A začneme kompromisním návrhem 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Hm. Pak vejdeme k návrhu 7 a 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? proti, zdrželi, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Pak eh, se dostáváme k návrhu 17, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kontrola návrhu 17. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 19, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 20, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. 21, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. 22 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 23, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 26, kde je pro, proti, zdrželi, uvěříme návrh 26. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pak se dostáváme k návrhu 27, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 28 pro, proti, přijato. Návrh 29 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 30, dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Ověříme návrh 32. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 34, kdo je pro? Proti? Ověříme 34, otevírám hlasování. Teď končím hlasování. Přijato. Kompromis 4, kdo je pro? proti, zdrželi, přijato. Uvěříme. Dobře, uvěříme. Kompromis 4. Um, ehm, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 41, kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. Návrh 43, kde pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 44, kde pro? proti, zdrželi. Ověříme no, ještě jednou návrh 44. Devírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. A tím 44 a 46 padají a dostáváme se k návrhu Omlouvám se, 46. Druhá část, o tom musíme hlasovat. Druhá část 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. Nyní k návrhu 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. Děkuji. Nyní se dostáváme k kompromisu 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Nyní se dostáváme ke kompromisu 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 54 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Návrh 55 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 5, eh, pardon, 7, kdo je pro? Proti, zdrželi přijato. Návrh 59, kdo je pro? proti. Ověříme. Otevírám hlasování. Návrh 59. Končím hlasování. Přijato. Návrh 60, kde pro? Proti. Eh, zamítnuto kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. A já jsem vynechal návrh 66. O tom musíme hlasovat. Kdo je pro návrh 66? Proti? Zdrželi? Myslím, že to je přijato, ověříme. Návrh 66, otevírám hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Kompromis 10, o tom jsme už hlasovali. Kompromis 11, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 71 pro. Proti? Zdrželi zamítnuto. Návrh 72 pro. proti, zdrželi. Myslím, že to je přijaté, věříme. Návrh 72. Otevírám hlasování. Končím hlasování. To přijato. Jas, takže prosím zvedejte ruce. Pak se dostáváme k návrhu 73, kde je pro, proti, přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Drželi přijato. Mm, návrh 76. Kdo je pro? Proti? Přijato. E, pozměňovací návrh 77. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi přijato. Druhá část. Kdo je pro? Mm, ověříme první část, 77 první část, ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. 77. Druhá část. Kde pro? Kde proti? Zdrželi zamítnuto. Návrh 78. Kde pro? proti, zdrželi. To je, myslím, přijato, ale ověříme. Návrh 78 otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 1 k bodům odůvodnění, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi, přijato. Návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. A pak se dostáváme ke závěrečnému hlasování o rezoluci. Budeme hlasovat elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 31 pro. Gratuluji panu Šolcovi a e, doufám, že dobré pro spolupráci s Ekvádorem. Tím se dostáváme k bodu 11. To je otázka ústního e, dotazu na komisi e, lidská práva ve Větnamu ve světle jednání o obchodní dohodě. Máme tady dvě rezoluce před sebou. První je kompromis a druhá je od stálého zpravodaje pana Zahradila. Budeme nejprve hlasovat o kompromisu a potom o tom druhém bodu. Zhle... Budeme hlasovat tedy elektronicky. A takže e, ústní otázka, dotaz k hlasování, otevírám hlasování. Končím hlasování. 20 hlasů pro. Druhá rezoluce tím padá. Gut, dann kommen wir zu Punkt 12. Se dostáváme k bodu 12. To je úloha EU v OSN. Spravodajskou je paní Keller. Mám poznámku na úvod ke kompromisním návrhům. Nemůžeme dělat split vote, tedy hlasovat odděleně EPP Eh, má, myslím, požádala o jedno odděleném, za, odděleném hlasování, takže musíme rozhodnout, jak budeme obecně k tomu přistupovat. Hmm, žádné oddělené hlasování, tedy vzhledem k tomu jsou to kompromisy. Takže tím se dostáváme k návrhu jedna ve dvou částech. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi? Ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Ehm, přijato. Pak druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi přijato. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto ověříme. Návrh 7 tedy. Vydám hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 8. Pro. Proti. Zdrželi. hlasování o návrhu 8. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuté. Návrh 9, kde je pro? Kde je proti? Zdrželi zamítnuto. Kompromis 2, kde je pro? Proti? Zdrželi přijato. Návrh 14, kde je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 7. Nebudeme hlasovat odděleně, jenom na jednou. Kdo je pro kompromis 7? Kdo je proti? Zdrželi. Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? proti, zdrželi přijato. Pak máme návrh 23, kdo je pro, proti, věříme, otevírám hlasování, je 23, končím hlasování, přijato. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Věříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kom- návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 31D. Kdo je pro? proti, zdrželi, zamítnuto. 35, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. Ehm, pak se dostáváme k návrhu 39. Kdo je pro? Proti? Přijato. Potom tedy k návrhu 37 dvě části. První část 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 46, kde je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 48, kde je pro? Proti? Zdrželi? Myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme ještě jednou návrh 48. Budeme otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 50. Kdo je pro? Proti? Uvěříme návrh 50. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronicky otevírám hlasování. Končím hlasování. 29 hlasy přijato. Gratuluji paní Keller. Tím se dostáváme k stanovisku našeho výboru k návrhu k Evropské energetické unii. Zpravodaj je pan Buchner. Komprom, začínám kompromisem jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 8 na dvě části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se? Já myslím, že zamítnu to, ale ověříme. Pozměňovací návrh 8, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Pozměňovací návrh 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Navrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 24. Kdo je pro? proti. Takže ověříme 24. Končím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 36 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 36 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 38 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 6. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 49, kdo je pro, proti, ověříme. Pozměňovací návrh 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že přijato, ale ověříme. Pozměňovací návrh 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A dobře jsem to odhadl. Pozměňovací návrh 52. Pro. Proti. Zdrželi se. To mo- mohla být stejná většina, ale uvěříme to. Pozměňovací návrh 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, přesně tak. Přijato. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že přijato. 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 59. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Já myslím, že zamítnuto. Zahajuji hlasování. bez hlasování. Přijato. Tím se dostáváme k návrhu 67. Kdo je pro? Proti? Zdrži- zamítnuto. 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 69. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní eh, konečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. A velkou většinou je zpráva přijata. Eh, Gratuluji panu Buchnerovi. Tak, vážení kolegové, tím jsme skončili hlasování. Und kommen zu Punkt. A dostáváme se k bodu 14. To je také oblíbené téma, TISA. Jak víte, tak od března 2013 v rámci mnohostraného vyjednávání se hovoří o další liberalizaci eh, oblasti služeb. Dámy a pánové, vážení hosté, hosté a kolegové, prosím vás, eh, bavte se venku. Takže od března 2013 v rámci mnohostraného vyjednávání e, se hovoří o další liberalizaci e, sektoru služeb e, v návaznosti na GATS. Všude v Evropě se o tom vedou diskuze a evropská pozice je tedy taková, že jsme se usnesli podobně jako u TTIPu, že e, vznikne usnesení parlamentu, abychom v něm e, dali najevo a objasnili pozici parlamentu. V únoru e, proběhlo slyšení a nakonec na základě článku 108 chceme připravit usnesení a toto usnesení má na starosti naše stálá zpravodajka paní Reding, která eh, připravila pracovní dokument a já jí nyní dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že když diskutujeme o obchodní politice, tak velmi často je odpověď eh, buď je černá nebo bílá. Buď jste všichni úplně pro nebo úplně proti. Já jsem se, pokud jde o TISA, snažila o jiný, poněkud vyváženější přístup abych eh, seriózně identifikovala problémy, které musíme změnit a abych také zjistila, jaké výhody musíme podpořit. Obchodní politika EU, která by otevírala možnosti a také řešila citlivé body s ohledem na odpovídající odvětví, je podle mě možná díky se. V tomto dokumentu vám prezentuji, co je v dohodě se, abych pozitivizovala tyzu, abych ji zbavila tajemství a abychom také dosáhli pozitivní dohody. Když budete předkládat doporučení k jednáním, tak vám doporučuji, abyste zaujali vyvážený přístup. Pracovní dokument je myšlen jako podkladová informace ohledně toho, o čem je tyze a o čem naopak není. Abychom měli skutečně dobrý, solidní základ pro diskusy. Myslím si, že to je velmi důležité, protože TISA je, kolegové, důležitá. Je to největší dohoda, která byla kdy vyjednána. A je směřována k tomu, aby posílila jednání VTO a reformovala GATS, protože GATS byl zcela překonán sociálním a hospodářským rozvojem. Máme tady 24 účastníků, což reprezentuje asi 70 služeb v obchodu. My jsme světovými šampiony v této oblasti a to znamená, že musíme vést tuto diskusi a nesmíme se nechat vést ostatními. A právě to musíme dělat jako parlament, abychom zaujali tuto vůči roli. Jistě si vzpomenete, že na začátku tohoto roku, aniž bych se s vámi poradila, jsem předložila pět modrých linií a pět červených linií jen abych nastartovala diskusi. V této zprávě bych ráda nastínila hlavní principy. První se týká obsahu. Obsahu pro spotřebitele se musí poskytnout matatelná práva spotřebitelům, například eh, u roamingu, u práv cestujících, eh, o ochraně spotřebitelů online je důležité dosáhnout vzájemnosti to znamená, že je třeba odblokovat přístup EU na trhy třetích zemí, například telekomunikace, doprava, veřejné zakázky a potom také spravedlivá hospodářská soutěž. Musíme dosáhnout globálního rovného startovního pole. Například pokud jde o onlineové služby, telekomunikační služby. A potom je zde také úsavnost. Musíme chránit základní principy, které jsou zakotveny v našich smlouvách. Mám na mysli například eh, ochranu osobních údajů, což eh, není obchodní překážka, ale zdroj obchodního nebo tedy ekonomického růstu. A potom naše sociální modely, ty musí vyloučit tyto principy z působnosti a to zatím bylo uděláno. Veřejné a kulturní služby, sociální zajištění, to jsou aktiva, ne břemena. Druhá skupina se týká rámce, dohody, zodpovědnosti samozřejmě. To vše musí být monitorováno a schvalováno poslanci. Dále transparentnost, musíme dostat všechny informace, musí to být otevřeno také sociálním partnerům, občanské společnosti, zástupcům podniku, pak je zde také právo regulovat, jednoznačná kvalita, kterou musíme zachovat. A dále multilateralizace. Takže TISA, i když má tady 24, nebo možná do budoucna bude mít 30 členů, nevím, jak to bude vypadat zatím, jejich 24, musí to být schůdek směrem k tomu, aby se dostala až na úroveň VTO. A proto také jazyk, který používáme v jednáních TISA, je stejný jako v případě GATS. TISA může otevírat trhy pro naše společnosti a může být také záchranou sítí pro naše občany. Proto mé druhé sdělení je, že bychom měli ukončit tvrzení o tom, jak by ty za měla vypadat, protože nic není dohodnuto, dokud není dohodnuto všechno. Takže my se můžeme dohodnout na jednotlivých prvcích, které jsou teď na stole, anebo které by měly být na stole. Měli bychom prosadit eh, nebo využít té své váhy, aby tam ty prvky skutečně byly. Já si myslím, že bychom s plnou důvěrou měli jít do těchto jednání abychom prosadili své myšlenky. A proto si myslím, že je velmi důležité, abych dostala vaše komentáře a připomínky k tomuto pracovnímu dokumentu a veškeré věci, které byste tam chtěli do toho návrhu zprávy vtělit. Je pravda, že máme monitorovací skupinu, která se schází velmi pravidelně vedoucí vyjednavač, kterému bych ráda poděkovala za jeho otevřenost, se schází s monitorovací skupinou před každým kolem jednání a po každém kole jednání, aby nám řekl, co se řešilo, co se neprosadilo a také, aby si vyslechl naše poznámky. Já tedy předpokládám, alespoň tedy Takový je můj pocit, že všichni stínoví zpravodajové jsou všichni spokojeni se způsobem, jak ta práce pokračuje. Já osobně jsem přesvědčena, že je zde spousta příležitostí, které ty se nabízí. Příležitosti pro naše občany, pro naše podniky. Musíme tedy tyto příležitosti podpořit, ale jsou zde i výzvy, takže zde musíme být velmi opatrní a musíme je zarazit, pokud by měly mít negativní dopad. V nasledujících měsících tedy budeme skutečně vytvářet příklad, půjdeme příkladem a já apeluji na všechny kolegy, aby spolupracovali tak pozitivně, jako spolupracovali stínoví zpravodajové v monitorovací skupině. Děkuji, paní Reding. A nejdříve dám slovo stínovým zpravodajům za frakci SD nejdrev, nejprve. Like to start off. Já začnu tím, že nejprve poděkuji paní Reding za otevřený a transparentní způsob, jak kým předsedá monitorovací skupině TISA a také vyjednavačům za jejich účast. Já sdílím vizi Vivien, Eh, ohledně role parlamentu v těchto obchodních jednání. Smlouvy eh, nám dávají možnost ovlivňovat výsledek jednání, ale můžeme to udělat pouze, pokud budeme mít eh, jasné společné linie a vize a principy, které nám umožní dobře vypracovat tuto zprávu a dobře vést jednání správným směrem. Pracovní dokument je uh, užitečný. Na jedné straně uh, vysvětluje, proč potřebujeme dohodu uh, o službách a co to nabízí. Hlavní myšlenka je, že musíme znovu regulovat globalizaci a zajistit, že globalizace bude mít pozitivní vliv naší ekonomiku a společnost. TISA je eh, možnost řešit otázky, jako je outsourcing pracovních míst a sociální dumping při vytváření nových exportních příležitostí a trhů pro náš eh, sektor služeb v Evropě. To se ale nepodaří, pokud TISA prostě bude emulovat eh, ty závody směrem dolů, které špatně mm, regulovaný obchod generoval. Proto se domnívám, že TISA musí přispívat k lepší mezinárodní regulaci a několik nižší e, vnitrostátní regulaci. TISA musí být multilaterální, musí být integrována ve VTO. A je užitečné, aby ten pracovní dokument jasně řekl, že nehledáme alternativu multilateralismu. Musíme zajistit, aby naše partneři Eh, na světě jsou nepoužívali jako alternativu. Tento přístup parlamentu může mít výsledky a může přispět k dosahování vyvážené dohody pouze pokud budou tomu odpovídat eh, výsledky, které by eh, nezhoršovaly situaci v Evropě. Základní práva, právo na soukromí, veřejné služby, právo veřejných orgánů regulovat prostě jsou věci, o kterých se nemůže jednat. Uh, a my musíme přesně definovat, co to znamená politicky i technicky v té zprávě. Um, cílem pracovního ehm, dokumentu není toto všechno podrobně řešit. Nicméně je dobré říci, že je potřeba vypracovat přesné formulace, přesný jazyk v této fázi procesu protože eh, ďábel bude v detailech, jako vždy. A my bychom měli eh, řešit všechny otázky, které otevírají naši občané, nejenom politicky, ale také technicky a detailně, protože to je jazyk, jakým mluví vyjedn- obchodní vyjednavači. A my musíme být jednoznační, když budeme prezentovat naše postoje. Je tady mnoho dalších aspektů, které vyžadují pečlivé studium a já ráda integruji všechny eh, problémy, které eh, mi byly prezentovány. Chci zmínit mm, pohyb fyzických osob, zůstává mm, problémem pro naši frakci především snaha eh, rozšířit ehm, čtyři a další věci, které by mohly ohrozit st- pracovně právní standardy a kolektivní dohody. E, na to se budeme velice mm, zaměřovat. Jsem si jistá, že budeme mít možno, mnoho možností v příštích měsících podrobně hovořit o TISA. My jsme každopádně to tak dělali od našeho zvolení v minulém roce. Já jsem stínovou zpravodajkou z frakce SND. V naší frakci budeme předkládat velice specifické návrhy, budeme se snažit vytvářet konstruktivní příspěvek mm, postoji parlamentu. Já se těším na dobré e, spolupráci se spravodajem a dalšími stínovými spravodají na základě dobrých vztahů, které již máme. Děkuji. Máme Clarkin. Děkuji, děkuji zpravodajce za dobrou práci, kterou odvedla v monitorovací skupině za tento pracovní dokument, který je, myslím, velice mm, dobrý a bude velmi užitečné, aby se vš- ostatní členové výboru informovali. Myslím, že to je velmi pozitivní e, pro ty a význam uzavření této dohody, e, který má pro multilaterální e, zprávu. Domnívám se, že je velmi důležité, abychom zdůraznili potřebu transparentnosti v této dohodě, v těchto jednání a myslím, že nám to, doufám, tak nám to pomůže mm, pokračovat dál. Mm, všichni budou mít pocit, že nebo všichni, a všichni budou znát všechna fakta. Spravodaj ehm, požádala eh, stínové zpravodaje, aby se vyjádřili. První se týkají mých priorit Eh, zpravodajka už ví, že otevření finančních služeb je velmi důležité pro Británii a jsem ráda, že jsme slyšeli od hm, hlavních vyjednavačů zprávy, že došlo k pokroku v této oblasti. To je pro nás velice důležité. Musíme si však být vědomi toho, že musíme být flexibilní. Máme za sebou obtížné ekonomické eh, období a musíme mít dohodu, která umožní vládě, aby zajistila, aby podnikla kroky pro zajištění stability finančních systémů. Co se týče e-commerce a tohoto sektoru, když se dívám na mezinárodní obchodní pravidla, tak ehm, internet a používání internetu je stále významnější. Datové toky jsou velmi důležité. Mít možnost tedy využívat těchto příležitostí a vytvářet je přes hranice. Také si musíme být vědomi potřeby ochrany, přísné ochrany dat. Tady to musíme najít rovnováhu v té dohodě. Chci zmínit jeden konkrétní sektor, který, myslím, je mm, přehlížen, a to je přímý prodej, ehm, který má malou podporu já mám eh, velkou mm, společnost pro přímý prodej ve svém okrsku Avon. Eh, to je, takový, je, to, je to v podstatě model pro začínající podnikatele, který jim dává flexibilitu, aby se vrátili znovu eh, do biznesu. A proto ten přímý prodej musíme v rámci jednání TISA zohlednit. Co se týče parametrů, kam by měla mm, TISA se ubírat, tak musíme jasně říci, že je tedy závazek, eh, který mají oni řídit veřejné služby, jak považují za vhodné. Eh, a myslím, že by stálo za to, aby členské státy měly eh, možnost řídit ty veřejné služby způsobem, jaký považují za vhodný. Co se týče eh, eh, pracovníků ve zdravotnictví a ve stavebnictví a jejich jaksi přenosnost, tak to není akceptovatelné. Tam by mělo být jenom několik výjimek pro vysoce e, vzdělané profesionály, které by pracovaly přes hranice. To, to, to musíme tedy jasně zdůrazňovat v těch jednání. Děkuji. Thank you very much, Maritě Šáke. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodajce. My pozorně sledujeme práci monitorovací skupiny a myslím si, že tento eh, obsáhlý pracovní dokument je velice užitečný a plodný a má frakce eh, se těší na rozšiřování a prohlubování textu v dalších fázích. Podle mého názoru zpravodajka nastavila správné parametry pro tuto zprávu a klade velice relevantní otázky. Takže několik reakcí. Za prvé formát. Já já si myslím, že je důležité, abychom vypracovali zprávu, která je jasná a koherentní a stanovovala přání a priority parlamentu. Bylo by dobré vytvořit nějakou strukturu, která by pokrývala různé sektory, e, odstavec po odstavci, e, pokud jde o horizontální témata, jako je transparentnost, zapojenost zainteresovaných stran a tak dále, tak, aby i lidé mimo parlament, e, aby to pro ně bylo snadné číst. Byla by to podobná struktura jako ve zprávě pro TTIP před létem, to by nám velice urychlilo práci. K obsahu Globální ekonomika, samozřejmě evropská ekonomika je čím dál závislejší na službách, samozřejmě, a proto se domníváme, že je nutné, aby TISA pokrývala co nejširší eh, rozsah působnosti a také co nejvíce účastnických zemí což je relevantní eh, zejména eh, vzhledem k tomu nešťastnému příměří ve VTO. My samozřejmě e, neustále chceme obnovovat a revitalizovat multilaterální systém. Evropská unie je nejotevřenější ekonomika na světě a TISA je pro nás příležitost zajistit, aby reciproční přístup na trh ve velice důležitých sektorech, o kterých hovořila EMA, jako jsou finanční služby, ale také námořní sektor, doprava, telekomunikace, eh, elektronický obchod, veřejné zakázky a další, aby tyto sektory tedy byly otevřeny a já se soustředím zejména na sílící digitalizaci, která je všudy přítomná v téměř všech sektorech a vytváří obrovské nové příležitosti a připomíná nám, jak jsme globálně propojení. Tím je důležitější, aby obchodní toky měly pravidla, abychom zajistili, že nové iniciativy v tomto obchodě založeném na pravidlech skýtaly užitečný rámec pro digitalizaci, která postupuje E, domnívám se, že TISA musí zajistit volný tok dat, což je zásadní pro digitální ekonomiku a také pro průmysl a další služby. Jak už jsem říkala, je to opravdu všudy přítomný fenomén a při, e, hleda, při usilování o volný tok dat by neměla přijít zkrátka práva spotřebitelů a základní práva. Ta by měla zůstat ochráněna. Otázka neutralita sítě bude také klíčová. A obecně eh, bychom měli usilovat o posílení dynamiky mezi plány na evropský digitální jednotný trh a tím, co budeme navrhovat eh, ohledně TISA. A ještě závěrem, eh, obecně, eh, jak už jsem říkala, je eh, hlavní dostat k jednacímu stolu co nejvíce zemí. Potřebujeme určitou kritickou hmotnost, aby se dostavil úspěch, což bude mít dopad na globální ekonomiku. Je tedy důležité také, jak my budeme komunikovat o tomto tématu, protože v rozvojových ekonomikách aby to rozvojové ekonomiky nebrali jako, nebrali jako klub bohatých zemí nebo mechanismus proti některým zemím. To by nám neprospělo. My vítáme eh, rozvoj v mnoha částech světa, Vítáme to, že mnoho lidí překonalo chudobu a v žádném případě nesmíme vzbudit dojem, že Evropa jedná eh, proti Číně nebo dalším zemím BRIC. A konečně, eh, pokud jde o TTIP eh, nebo i TISA, tak eh, obecně očekávání o zapojení lidí, občanské společnosti a tak dále do obchodních vyjednávání se poměrně rychle mění. Domnívám se, že ekonomické zisky a ambice na dobrou dohodu TISA jsou jasné, ale měli bychom také velice jasně oslovovat nebo zabývat se potenciálními problémy, což zpravodajka poměrně jasně říká, odpovídat na obavy, které by lidé mohli mít. Audiovizuální sektor je vždycky ošemetné téma, proto nespadá do TISA, e, nicméně e, je důležité zajistit, aby komise i členské státy, i my, e, zástupci občanů, vysvětlovali občanům a zainteresovaným stranám důležitost TISA, vyvracet mýty a debatovat o e, posílení standardů a pravidel v neustále se měnící světové ekonomice. Děkuji. Nyní stínový zpravodaj za GUE, ten tady není. A, omlouvám se. Já jsem se díval tamhle. Děkuji. Paní Reding, já jsem si přečetl velice pečlivě vaši analýzu obsaženou ve vašem pracovním dokumentu. A vy se pokoušíte eh, na jedné straně být co nejtransparentnější, eh, aby, aby ten postup sám eh, byl co nejtransparentnější jenže ten postup sám o sobě příliš transparentní není. A je důležité, abychom si to uvědomili. E, naše frakce má proto závažné výhrady a námitky e, vůči celému tomu postupu. Zejména také po urugvajském kole jednání. E, tam jsme také viděli, že Paraguay se stáhl také Aruba se stáhla od vyjednavacího stolu. Takže tady vlastně máme co dočinění s klubem bohatých a proto ztrácíme tu důležitou dimenzi, kdy by se všechny země mohly podílet na takovéto dohodě. Místo toho vzniká klub pouze bohatých zemí, které jsou schopné se účastnit a něčeho dosáhnout. Pokud pokud si neuvědomujeme, eh, proč bychom vůbec měli jít nad rámec dohod GATS, tak tady je velké nebezpečí pro, eh, pro veřejné služby eh, celkově. Já mám také velké výhrady ohledně ochrany osobních údajů. Víme, že v těch vyjednáváních máme partnery, kteří vůbec nerespektují e, osobní údaje. A už v žádném případě ne tak, jako my v Evropské unii si jich ceníme. To, co jste navrhla, je opravdu velice zajímavé. Ve své zprávě poukazujete na to, že se má konat veřejná diskuze o dohodě TISA. Ale podívejte se, co se stane po každé když se o takovém tématu diskutuje veřejně. Co se stalo v Uruguayi? Pokaždé, když se diskutuje veřejně a když lidé pochopí, o co vlastně jde, tak eh, z toho chtějí vycouvat, nechtějí se účastnit toho postupu. A proto musíme začít s veřejnou konzultací i v Evropské unii. A až lidé pochopí, že jsou ohroženy veřejné služby, nebo že by se musel změnit životní styl a že osobní data vlastně se budou šířit po celém světě bez hranic, tak pak eh, si občané uvědomí problémy. Pak bude jasné, že občané Evropy se obrátí proti této dohodě. Je to výzva, my jsme otevření této výzvě a jsme připraveni s lidmi mluvit a vysvětlit jim, o co jde, ale musíme vědět, co vlastně ta dohoda obsahuje. My nevíme, o co jde. I vy se to snažíte lépe pochopit, ale nikdo vlastně neví, o co tady přesně jde. Děkuji, Skákeler. Děkuji, děkuji eh, zpravodajce za pracovní dokument. Myslím si, že by bylo důležité mít parlamentní zprávu, kde bychom eh, ukázali, jaké jsou velmi jasné červené linie pro parlament a které my považujeme za předpoklady, nutné předpoklady pro dohodu TISA. Jak víte, my zelení jsme velmi kritičtí především k tomu, jaký dopad bude mít TISA na mnohostrannost, protože deklarovaný cíl je mít dohodu TISA jako takový stupínek eh, k multilateralismu, k mnohostrannosti, ale myslím si, že je to velmi spochybnitelné, protože ta působnost, která se zatím diskutuje, zachází příliš daleko pro celou řadu rozvojových a rozvíjících se zemí. Také možnost eh, mít eh, plurilaterální dohodu v rámci VTO, to si myslím, že to není úplně ten výsledek, kterého bychom chtěli dosáhnout. A pokud budeme mít vícestranou plurilaterální tyza, to znamená, že zase půjdeme cestou řešení sporu a to bude vše. A já si myslím, že to není žádný stupínek k mnohostrannosti, k multilateralismu. A kde by to měl být stupínek k multilateralismu, tak by to mělo vypadat mnohem více uh, tak, že by se to zaměřovalo na GATS a na zlepšení principu a pravidel, že by tam byla také velká ochrana pro veřejná práva, veřejné služby. Také bychom se měli podívat na to, že Uruguay opustila jednání, takže opravdu nevím, jakým způsobem to můžeme zmultilateralizovat. A to je tedy věc, kterou bychom rozhodně měli vzít v úvahu. TISA, tak jak vypadá v současné době, jak víme, je příliš široká a příliš se také odklání od dohody GATSA. My tam máme domácí pravidla, lokalizaci, transparentnost, mobilitu pacientů, máme také hybridní seznam s dložkou standstill, máme tam také zvláštní zacházení eh, s rozvojovými zeměmi a já si myslím, že rozvojové nebo rozvíjející se země by se k něčemu takovému asi nikdy nepřipojili. Pravidla GATS, lepší pravidla GATS, to znamená také, že bychom se měli odklonit od stávajícího chápání daně z finančních služeb, protože se musíme zajistit, ujistit, že země budou schopny splnit eh, své povinnosti, že budou schopny reagovat na krize, které se možná objeví do budoucna. Ze všech těch důvodů je důležité, aby parlament jasně vytýčil červené linie, aby jasně řekl konkrétně, co bychom chtěli, aby jakákoliv potenciální dohoda splňovala a co by naopak eh, řešit neměla. Děkuji a jsme velmi rádi, že budeme moci navázat velmi konstruktivní dialog se spravodajkou a stínovými zpravodaj. Děkuji. Grazie. Paní Begin. Děkuji. Děkuji také kolegyni Redenk za její zprávu. My se k tomu stavíme spíše kriticky k této dohodě. Naši občané už tím byli poměrně znepokojeni, už byli znepokojeni TTIP a najednou se zde na horizontu profiluje ještě nebezpečnější dohoda, mezinárodní dohoda, která bude pokrývat obchod se službami, to znamená zdravotnictví, vodohospodářské služby, pošta, telekomunikace, a tak dále. Další aktivity, které budou liberalizovány a budou podléhat eh, mezinárodní volné soutěže. Jakmile už bude ta smlouva podepsána, už nebude cesta zpět. Evropská unie je prvním vývozcem služeb ve světě. To znamená, že teoreticky ty by mohla být příležitostí pro růst a rozvoj, ale bohužel jsme se vůbec nepoučili z akta, z TTIP, z CETA. Za ty se skrývá za TTIP a je vyjednávána v tichosti. Skryta za svým transatlantickým bratříčkem. TISA je tím pádem trošku skryta ve stínu a tu nebezpečnost si tolik neuvědomujeme. I když komise hovoří o transparentnosti, tak eh, to málo, co víme o TISA, víme z Wikileaks. Tam jsme se dověděli, že ten text by měl být eh, utajen po pět let, po dobu pěti let, kdyby tedy náhodou nebyl schválen. Já chápu, že je třeba trochu opatrnosti, ale potřebujeme také transparentnost. Jak můžeme věřit, že je to ve prospěch občanů, když se o tom občanům nic neříká? Díky Wikileaks jsme se dověděli vůbec o tom, co se děje a komise nás uklidňuje. Nicméně se zdá, že zde ustoupíme a veškerou svou pravomoc ponecháme multi nebo nadnárodním společnostem. Já nechci zacházet do technických detailů, ale unikla kapitola o finančních službách, která ukazuje, jak Jedna, vyjednavači se snaží deregulovat tyto služby ještě více, bez ohledu na finanční krizi. Kapitola o technologických službách, eh, tak tam máme takový problém s neutralitou cítě. Také nevíme, jak se budou chránit osobní údaje. Já si myslím, že to není normálně příliš snadné zlikvidovat téma kritiky a říci, že je to protekcionismus a snaha o izolaci. Já nechci izolovanou Evropu, já chci prostě pro budoucnost eh, svět, který bude respektovat eh, a který bude také zodpovědný. Ano, liberalizace služeb je určitě důležitá, je klíčem, ale nemůžeme za volným trhem skrývat eh, zájmy nadnárodních společností, bankéřů a lobby a prosazovat liberalizaci a privatizaci na úkor našich zemí, našich občanů. Kdo si myslí, že volný trh je důležitější než práva, tomu musíme ukázat, že Evropa není na prodej. Děkuji. Děkuji a poslední stínový zpravodaj je, je pan Fara. Děkuji. Vážení kolegové, já začnu závěrem. Zastavte ty věci, pokud dopady jsou negativní. Já vám říkám, je třeba zastavit tato jednání, je třeba říci komisi, přestaňte jednat o dohodě TISA. Smlouva TISA je méně známá než TTIP, to je pravda, ale proto není méně nebezpečná. A tím, že takové služby, jako je třeba železniční služby eh, ve Francii, svěřit eh, volné konkurenci, to je vlastně privatizace veřejného sektoru. První je myšlenka zisku a ne myšlenka veřejné služby. To je tedy první velmi nebezpečný bod. A francouzi to viděli, uvědomili si to. Protože, paní Reding, došlo k velkému nárůstu cen za dopravu. Vy dnes využíváte nebo používáte trojského koně konkurence, abyste ničila naše evropské veřejné služby. a v hledáčku máte pořád eh, dohody pro nadnárodní společnosti. Já si myslím, že dnes se Evropané probouzejí všude. Chtějí se osvobodit, chtějí se osvobodit od těchto obchodních služeb, které nedělají Evropu, smluv, které nedělají Evropu, ale naopak je ničí. Evropští občané z toho vycházejí jako poražení, z toho vašeho ultraliberálního náboženství, které převrací principy svobody, na nichž je Evropa založena. Já nebudu, paní Reding, hovořit příliš dlouho, ale chci vám pouze říci, že dnes když máme finanční problémy na našem kontinentu, je zde jen jedna otázka. Můžete nám upřesnit, jaké veřejné služby chcete chránit před intraevropskou a mezinárodní konkurencí, ty dochází ješ, zachází ještě dále, protože chce vytvořit světovou konkurenci, chce liberalizovat všechny služby. Paní Renek, já mám pro vás takový návrh. My vám uspořádáme návštěvu ve Francii. Navštívíte noviny 20 hodin, 20 a tam eh, budete hovořit o té své ultraliberální teorii. Vy říkáte, a mě z toho běží mráz po zádech, svět už nemá hranice a to tež musí platit i pro legislativu, pro regulaci. Takže paní Reding, je zde spousta Evropanů, kteří nevěří vašemu krédu. Naopak si myslíme, že Evropa potřebuje hranice, především eh, hranice ekonomické. Děkuji. Ah, äh, ano, já jsem Eh, vás viděl. Máme pět přihlášek do diskuze, pak tady máme komisi a paní Reding eh, také musí reagovat. Takže prosím, pokuste se eh, vyjádřit za dvě minuty. Já mám technickou připomínku. Omlouvám se. Toto je poprvé, co Eh, to máme říct za dvě minuty o tomto všem. Británie je největším exportérem služeb. Tato věc je pro můj zemi a mé voliče velmi důležité a teď mi říkáte, že mám dvě minuty. Proč jste nemohl omezit ty eh, poměrně dlouhé příspěvky stínových zpravodajů a neřekl jim, že mají jenom dvě minuty. Toto je pro mě důležité. A já mám jenom dvě minuty. Já musím předsedu požádat, aby tuto uh, Um, žádost znovu uh, zvážil. Týsa je velmi důležité, možná bychom to mohli dát na pořad jednání jako zvláštní bod. Vy jste rozumný předseda, takže prosím, um, používejte zdravý rozum. Jak víte, máme plný program, máme ještě další termín. Uh, přednost mají stínoví zpravodajů, kteří se tím, vyjadřu, tím zabývají podrobně nebudeme přesně mm, omezovat na dvě minuty, ale z respektu všem, kdo si chtějí vzít slovo, to tak musíme udělat. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stručný, efektivní a chci trochu podpořit tuto zprávu, která je podle mě dobrá. Je to dobrá spojnice, nebo tedy dobrá dobré vyjádření pozice k této dohodě TIZE. Je zde ofensivní složka, to znamená otevření trhu, je zde také výhoda pro spotřebitele, ale jsou zde také červené linie, to znamená ochrana těch nejzranitelnějších odvětví, jako je kultura nebo další veřejné služby. Tři otázky, které jsou podle mě zásadní. Jaké by měly být hlavní cíle EU a v tomto rámci, jak Unie může rozšířit eh, účast na těchto diskuzích a jak, eh, jaké pole působnosti by měla tato jednání pokrývat? Já děkuji kolegyni Vivian Redding za její velmi pragmatickou analýzu dohody. Evropa by neměla být eh, nějakou představitelkou eh, uzavřenosti a sehrávat nějakou frašku. My musíme být otevření a musíme vést jednání v tomto duchu. Měli bychom ukázat výhody pro další země. Jaké jsou výhody toho, když se otevřeme stejně, nebo když oni se otevřou stejně jako my, musíme ukázat studii dopadu, musíme také ukázat příklady úspěchu, otevřenosti služeb, to je důležité pro jednání, je to pro Evropu také taková ukázka, ukázka své otevřenosti, výhod, které tato otevřenost přináší. Ukážeme také, že nechceme být pouze my jediní, kteří budou dodržovat pravidla. Tím můžeme také pomoci dalším zemím, aby se účastnili jednání a můžeme jim ukázat, co jim přinese to otevření služeb, otevření trhu se službami. Takže ještě jednou děkuji paní Reding za její náhled na věci, s nímž plně souhlasím. Děkuji pane Pruste a nyní paní Arena. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Redink za její práci. Já si myslím, že se jí rozhodně musí nechat, že hledala řešení ve veškeré transparentnosti, takže děkuji za odvedenou práci. Já se připojím k tomu, co říkala Jude eh, ve svém vystoupení. Já si myslím, že velký problém, na který zde dnes narážíme, je velké zrychlení eh, tercializace ekonomiky kvůli digitálním službám a myslím, že k tomu přistupujeme spíš z hlediska omezování regulace. Spíš bychom se měli zamyslet nad tím, jak mít nová nařízení, která budou řešit digitalizaci a to vše, co digitalizace sebou přinese. Diskutujeme o dohodě TISA. Tu máme proto, ne, abychom měli klasický náhled na dohody o volném obchodu, to znamená boření bariér, ani ne zvyšování bariér, ale v každém případě by zde měla být eh, nařízení, která umožní lépe chránit eh, spotřebitele. Já zde mám pár eh, připomínek. Když se hovoří o právu regulovat, tak by to neměla být jen prázdná slova. Měli bychom mít skutečně právo regulovat pro nás, ale pro všechny, protože ta digitalizace může způsobit velké problémy. Druhá poznámka. Otázka těch seznamů, pozitivních seznamů. Tady máme hybridní systém. Já bych znovu volala potom, abychom měli pozitivní seznamy. Třetí věc, to je doložka standstill a ratchet clause Oba dva systémy jsou problematické, především pokud se jedná o systém, který se mění. Když zde máme doložku standstill, která říká, že už nebudeme moci udělat krok zpět, nebudeme se moci vrátit, když se objeví velké změny, je velmi komplikované určité věci zafixovat, když, jak jsem říkala, bychom měli mít více regulace do budoucna, mohli bychom uvést různé příklady. A čtvrtý bod, riziko sociálního dumpingu. Uvedu příklad diskuze, kterou jsme vedli dnes o Uber. To je systém, nebo tedy aplikace, která zcela ničí sociální systém, jaký máme v Evropě. A my si musíme položit otázku sociálního modelu. Hovoří se třeba o taxislužbách, to je další sektor, který může být konfrontován s digitalizací, která přichází zvenku a zcela napadá náš sociální systém. Nejedná se o, o pracovníky, kteří přicházejí do Evropy. Je to prostě systém, který může zcela rozbít naše sociální jistoty. A potom zde hovoříme za páté o udržitelném rozvoji, který umožňuje také jiným partnerským zemím chránit blaho jejich občanů. A zabránit ochuzování jejich obyvatelstva. Děkuji. A není paní Miner. Děkuji, pane předsedo. Při přípravě usnesení o TTIP eh, byly velké emoce v evropské společnosti. Občané si dělají starosti. Um, v tom prvním návrhu paní Redink je mnoho pozitivních tónů a já doufám, že to je, bude výsledkem tedy pozitivní dohoda a že přinese výhody pro podniky a nedostanou se nebezpečí. Pokud se dostanou veřejné služby do nebezpečí, tak by to občanům vůbec nepomohlo, což je tedy, jsou obavy, které, které obavy občané mají. Eh, musíme hovořit o eh, fungování společnosti, roli odborů. Vy jste se zmínila k transparentnosti. To není o tom, že eh, občané, tedy občané požadují transparentnost, možná by tam mo- mohli být i zástupci občanů, aby to věděli nejenom e, podnikatelé, o čem EU jedná, ale také občané. Pan Dátmotná má slovo nyní. Především chci zmínit kontext. Pascal Lamy v odpověď na moji otázku řekl, že ten slavný jednotný trh EU je, 8, 80, je pouze ze 40% e, dokončen, co se týče služeb. To je kontext. Já nejsem tedy e, velký evangelik, ale v Bibli se říká, e, že dřív než hodíte jak si břevnem do, zasáhnete do oka někoho jiného, tak byste se měli zaměřit na sebe. To je tedy jedne, jeden bod. Další kontext jak už bylo řečeno, Británie je největším exportérem služeb, větší než Spojené státy. Avšak, protože jsme e, členové EU v těchto důležitých diskusích, nemáme vlastní e, křeslo. Máme křeslo e, v rámci 28 které zastupuje komisařka EU, proti které byly tři velké frakce. Například Mauricius, což je bývalá britská kolonie, tak ti mají vlastní křeslo. Oni mohou hovořit o službách tedy na vrcholové úrovni a náš hlas je zcela ztracen. To je ironie. A to skutečně tedy musím říct některým svým kolegům z mé země, že toto nedává smysl. Uh, pak jsou tady dva stručné komentáře. Emma McClarkin správně zdůraznila, eh, jak si obavu z tureckých eh, stavebních dělníků, kteří by se takto dostali do EU, což je naprosto eh, oprávněný strach. Já musím zdůraznit, že její strana, britští konzervativci, kteří jsou ve vládě, jsou hlavní e, zastánci Turecka, aby se stalo plným členem EU. Pokud k tomu dojde, tak bude volný pohyb osob. Takže já bych chtěl požádat ji nebo další eh, zástupce eh, konzervativní strany, zda její obavy z tureckých stavebních dělníků znamená, že konzervativci změnili svůj postoj k tomu, mm, aby se Turecko stalo členem Evropské unie. Já si myslím, že by měli. Je to naprosto bezohledná politika. Také tady bylo řečeno, paní Svaké, to řekla jednu větu, budu citovat. EU je nejotevřenější ekonomika na světě. No, já musím říct, že ona tady není tedy. Pokud si to myslíte, tak si to můžete myslet cokoliv. Paní Schakej je Eh, členkou parlamentu od roku 2009 jako já, kdy proběhla extrémní regulace, která uzavřela evropskou ekonomiku. To si paní Schake jistě pamatuje, ona si trpí ztrátou paměti. V tomto dokumentu, který je plný kliše, je snaha politizovat obchod a eh, mluví o evropské politické kultuře a sociálním modelu ve dvou větách Napsal to lucemburský poslanec, který je bývalý komisař. A takže se podívejme na ten politický kulturní model Lucemburska, který je založen na daňových únicích. Je to vlastně místo, kde nadnárodní firmy se vyhýbají daním a nekvalifikované osoby z Lucemburka dostávají velice eh, vysoké posty. Eh, v EU. Například v Lucemburku je asi 2000 zaměstnanců Evropského parlamentu. Ty by měli jít e, k nám, třeba do Plymouthu. A já bych měl jeden návrh pro uh, paní bývalou kovisošku, která je velice pro návrh pana Junkra. Já bych navrhoval, aby Lucembursko v rámci svých kód kvot vzali, eh, přijali 50 tisíc migrantů a uvidíme, jak dlouho jejich model politický a sociální vydrží. Tento dokument je plný kliše a je ztrátou času o tom vůbec mluvit. Děkuji, pane Dátmot. Myslím, že tady nejsme proto, abychom eh, mluvili o britské politice a dělali kampaň nějakým směrem tedy eh, o některých otázkách, které se mm, diskutovaly v Británii. Slovo má pan Mové. Děkuji, pane předsedo. Je to jednání, které určitě vyvolává řadu otázek. A je to dohoda, která více než TTIP, i když je tedy méně viditelná u veřejného mínění, obsahuje spoustu rizik, spoustu hrozeb a z naší strany vyžaduje velkou obezřetnost. A v tom máte, paní zpravodajko, pravdu. Chcete hovořit hlasem Evropského parlamentu v rámci těchto jednání. Je zásadní, aby se Evropský parlament znovu vyjádřil k tomuto textu, který se i nadále projednává za zády našich spolupčanů. Kolegové to tady už říkali, ale pokud je o transparentnost, tak to je zcela katastrofální. A z tohoto hlediska chápu, že zde můžou, můžou být velké velké podezření z hlediska veřejného mínění. Ale i když dosáhneme větší transparentnosti, tak sebevětší transparentnost nebude stačit k tomu, aby rozptýlila obavy společnosti. Takže nebyla to pouze netransparentnost jednání, která vedla takové země, jako je Uruguay, k tomu, že se stáhly z jednání. Pravda je, že naši občané, naši voliči od nás očekávají, abychom byli schopni načrtnou velmi jasné červené linie ohledně toho, co má se obsahovat a co naopak obsahovat nemá. Z tohoto hlediska si myslím, že musíme znovu ještě pracovat na tom, abychom rozšířili tu záchranou síť, eh, která přispěje k ochraně evropských občanů, pokud je to možné. Já si nejsem zda to možné bude. Například veřejné služby, právo státu regulovat. To se neprodává. To je základní princip, eh, který podle mého názoru musí být eh, počátkem naší reflexe. A proto paní Arena má úplnou pravdu, když říká, že abychom to zajistili, tak musíme mít seznamy, které budou pozitivní, aby tam nebyla žádná nejednoznačnost ohledně toho, co je možno liberalizovat a co ne. A z tohoto hlediska v tak eh, měnícím se odvětví, jako jsou služby, musíme něco takového rozhodně zavést. A jak říkali někteří kolegové, tak ty doložky Relshed a Standstill, to podle mě je pandořina skřínka, kterou bychom neměli, bychom neměli otvírat, protože to obsahuje rizika, především eh, rizika demokratická, která by podle mě byla nepřekonatelná. Ještě další dva body, které chybějí v tom dokumentu, ale podle mě jsou zásadní. Za prvé, Tyza nebude dobrou dohodou, pokud obětuje veškerý pokrok eh, v oblasti liberalizace finančních služeb, která byla provedena v minulosti, ještě je zde spousta práce, ale přesto toto je součástí červené linie. A když se hovoří o liberalizaci takových služeb, jako je stavebnictví nebo doprava, s ohledem na politický a ekonomický kontext jasně vidíme, co to může znamenat jako riziko v oblasti sociálního dumpingu. I to je jasná červená linie. A vy hovoříte o pragmatismu, pane Pruste, vy jste to také připomněl, ale pragmatismus spočívá v tom, že dobře pochopíme, že ne nějakým snížením norem budeme mít eh, větší otevřenost. Já si myslím, že opak je pravdou. A pokud chceme v těchto jednáních něco jasně říci, tak to znamená, že musíme plně stanovit normy. To není jenom, eh, abychom chránili, ale je to také sociálně spravedlivé. Děkuji a nyní dám slovo eh, komisi. A e, je mi potěšením tady přivítat e, e, hlavního vyjednavače Evropské komise, který nám představí pracovní dokument. Děkuji. Prosím. Děkuji, pane předsedo a děkuji za vaše připomínky. Nejprve bych chtěl říci, že je mi radostí a potěšením spolupracovat s monitorovací skupinou, která sleduje TISA a že mi bude potěšením i nadále eh, spolupracovat na přípravě eh, této vaší zprávy. Několik technických připomínek ohledně detailů a ohledně současné situace. Hovořilo se tady o tom, že e, účast musí být široká a ten pracovní dokument se například zmiňuje o tom, že země BRICS tam zatím ještě nejsou, ale chtěl bych zdůraznit, že poměrně mnoho e, rozvojových zemí se účastní. Je to Mexiko, Kolumbie, Kostarika, Panama, Peru, Pakistán, Turecko nebo eh, Mauricius. To jsou rozvojové země, eh, které vyjednávají eh, poměrně aktivně v rámci té skupiny a je pravda, že rozvinuté ekonomiky jako USA nebo my se také tady účastníme. Pokud jde o právu právo regulovat, tak ten konsenzus je takový, že formulace o právu regulovat by tam být měla v té dohodě e, v kapitole e, domácí regulace, ale my bychom to chtěli vrátit do ústředního textu TISA, tak aby to platilo pro všechny kapitoly a všechny sektory, aby to tam bylo tedy jasně napsáno. Zatím v tom textu e, není nic, co by vedlo k nějakému snižování standardů v našem regulačním rámci. Právo regulovat eh, je uznáno také v kapitole o finančních službách eh, a jak už dnes bylo zmíněno, eh, je tam jasná formulace, která pochází z přílohy o finančních službách z GATS a e, vlastně je to takový potenciální carve-out, řečeno obchodním žargonem, neboli e, účastníci e, mají možnost využít výjimky z mnoha ustanovení a zavést jakékoliv opatření na ochranu stability svého finančního sektoru. Protože samozřejmě je nesmírně důležité pro fungování ekonomiky mít stabilní finanční sektor. Pak to padla zmínka o tureckých dělnicích a TISA, tak já bych si nedělal starosti o tom, že Evropská unie by přijímala nějaké závazky ohledně stavebních dělnicích z Turecka. V žádném případě nikdy jsme neučinili žádný takový závazek. E, Týkalo se to pouze profesionálů, kteří se účastní stavebnictví, tedy inženýrů, architektů a tak dále, ale nikdy ne samotných dělníků. Čili stavební dělníci nebudou mít z Turecka ani od nikud jinut žádné právo e, pracovat v Evropské unii. A konečně e, k transparentnosti. Už tady zaznělo, že Wikileaks poskytl určité informace a e, já bych chtěl říci, že tento výbor se nemusí spoléhat na Wikileaks, aby věděl, co se děje ohledně TISA. Vy dostáváte všechny, zdůrazňuji všechny vyjednávací dokumenty. Takže e, pozice Evropské unie nebo jakéhokoliv dalšího partnera ve vyjednávání, včetně konzolidovaných textů, kde vidíte vždycky v závorkách, jaká je pozice kterého účastníka, tak to všechno máte k dispozici. A samozřejmě e, není možné, aby TISA zůstala v tajnosti ještě pět let po závěru vyjednávání. E, v, na titulní stránce dokumentu máte zmínku o tom, že dokument má být e, důvěrný, nicméně cokoliv z toho vyjednávání nakonec vzejde, bude samozřejmě zveřejněno. Dále máme v pracovním dokumentu, máme, máme, máme, máme webovou stránku eh, přístupnou všem eh, občanům. Eh, je to už od července 2014 a vyjednávací mandát, který udělila Rada komisi k vyjednávání, je také veřejně k dispozici na webových stránkách Evropské unie. Máme pravidelný kontakt s občanskou společností a i nadále budeme podrobně a velice otevřeně podávat zprávy monitorovací skupině a vašemu výboru. Děkuji. Jednu otázku na komisi. Ano, krátkou a stručnou. Děkuji. Mám jen otázku pro zástupce Evropské komise. Když jste odpovídal ohledně Turecka, velmi jasně jste řekl, že v dohodě se diskutuje o inženýrech a nediskutuje se o stavebních dělnících. Myslíte si, že v současném kontextu takovéto sdělení Evropské komise ohledně toho, jak by měla vypadat mobilita mezi Evropou nebo uvnitř Evropy a s sousedními zeměmi. Myslíte si, že by se to mělo řešit v rámci TISA? Rychlá odpověď.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 ano, TISA jako taková se zabývá mobilitou pracovníků, ale je to mobilita profesionálů na omezenou dobu pro poskytování služeb a proto si myslíme, že TISA je eh, správný kontext vzhledem k současné situaci největším, eh, my jsme vlastně největším vývozcem profesionálních služeb na světě a proto se chceme postarat o to, aby naši profesionálové mohli jezdit do jiných zemí a poskytovat tam služby. Je to samozřejmě reciproční, ale nikdy neuzavíráme závazky ohledně nekvalifikovaných eh, pracovnicích. Eh, naše dohody GATS o službách i, i další se vždycky týkají eh, těch nejvyšších kvalifikací, těch nejkvalifikovanějších profesí, které přicházejí do Evropské unie v rámci obchodních dohod. Jsou to vysokoškolské a vyšší profese a vždycky tam dáváme ustanovení, které zajišťuje, zachování naší schopnosti vymáhat pracovní práva v Evropské unii, včetně e, minimálních mest a výsledků kolektivních vyjednávání, ať už máme e, závazky nebo ne. Děkuji. A nyní paní Reding, krát, na krátkou odpověď, prosím. Tak eh, krát, krátké to nebude příliš jednoduché, ale já se o to pokusím a děkuji stínovým zpravodajům za velice eh, konstruktivní příspěvky. My se snažíme udělat to správně. A samozřejmě máme veškeré ty obavy, které poslanci vyslovili. My se snažíme na ně reagovat, odpovědět na ně, protože poslanci reprezentují své občany, své voliče, takže je normální, že vyslovují tyto obavy, proto abychom je mohli objasňovat, ty otázky, například tu, která nyní zazněla ohledně těch eh, nejkvalifikovanějších profesionálů, tak to je opravdu otázka, kterou je potřeba objasnit, aby lidé věděli, o čem je řeč že když hovoříme o poskytování služeb, nehovoříme o volném pohybu pracovníků v tomto kontextu. To jsou všechno otázky, které ale zcela právem musí být objasněny ještě než eh, s tím půjdeme před lidi. A tento výbor eh, bude mít možnost na základě ne toho pracovního dokumentu, ale zprávy, která bude, při, která bude připravena, bude mít možnost eh, objasnit všechny tyto obavy, abychom zjistili, kde musíme být přísnější. Například eh, tato diskuze o veřejných službách eh, se vede od ledna a odborové svazy veřejných služeb se velice snažili o to, aby všechno bylo naprosto jasně. A já, já jsem například se ptala po nějakém zlatém standardu aby to, aby, to, aby to nebylo příliš mnoho práce pro právníky po té, co ta dohoda bude hotová. Mělo by to být velice jasné a měli bychom jasně vlastně nastavit hranice srozumitelně. Dále bychom měli zcela jasně eh, říci, že naše standardy a pravidla nemohou být předmětem vyjednávání. Naše listina základních práv nemůže být předmětem vyjednávání. To všechno musí být naprosto jasné. A chtěla bych říct si všem kolegům, že samozřejmě, že neustále vyvstávají otázky ohledně transparentnosti. Ale já se snažím být férová vůči komisi. Komise vydala ty dokumenty, které ona sama má. Tedy ty, které má k dispozici Evropská unie. Tyto výsledky vyjednávání byly vždycky zveřejněny a jakmile vznikl problém, tak se vyřešil ve velice krátké době. Nemáme tedy žádný problém s transparentností ohledně našich evropských dokumentů. Občas se dočtete v tisku, že nějaký text unikl. To je ale velice často text z nějaké jiné části světa, která eh, utajuje eh, vyjednávací texty. Takže na naší straně eh, transparentnost je a problémy se řeší, jakmile se objeví. Poslanci musí být plně informováni, protože konec konců je na většině Evropského parlamentu, co v textu bude a co v něm nebude. Na, na jaké obavy musíme reagovat, eh, protože to jsou obavy našich občanů a jaké jsou výhody, které musíme vysvětlovat. A jestliže v jednom bodě e, se všemi kolegy souhlasím, tak je to v tom, že máme vlastně vysvětlovací deficit vůči vnějšímu světu. A když říkám vnějšímu světu, e, říkám, myslím tím i poslance v tomto parlamentu. Musíme tedy vysvětlovat na dvou úrovních. Jednak na té úrovni velice srozumitelné, eh, které lidi bez problémů porozumějí, a pak eh, na té techničtější, podrobnější úrovni, kterou musíme mít jasnou v našich odpovědích, protože velice často tyto technické detaily jsou velkým problémem celkově to. Takže e, na těchto dvou komunikačních úrovních se budeme snažit e, o to, aby e, text byl tedy jednak čitelný pro vnější svět a jednak dostatečně přesný na to, aby ve vyjednávání nemohly vzniknout žádné mezery v ustanoveních. Děkuji, takže to byla první výměna názorů a pokračovat budeme, myslím, 15. října a návrh zprávy eh, bude k dispozici poté a budeme tedy pokračovat. Děkuji za váš příspěvek. Nyní přejdeme k bodu 15, což je eh, výměna názoru eh, o paktu udržitelnosti v Bangladeši. Eh, vzpomínáte si, že po té katastrofě na Alta Plaza eh, byl vytvořen pakt udržitelnosti a eh, došlo k určitému pokroku. Nicméně některé kritické vody jsou stále ještě nevyřešené a dnes bychom se měli bavit o tom, jaká je situace a co musíme dělat dále. Já jsem pozval eh, také eh, předsedkyni delegace pro jihovýchodní Asii, pro Jižní Asii, paní Lambert, vítejte. A eh, pak máme takový experiment, pokusíme se o video přenos pana Islama, který je předsedou bangladešských výrobců oděvů a prvním místopředsedou Federace Bangladešské obchodní komory. Takže jsme připraveni s videem? Yeah. No. It's okay come? from side. Yes. Perfect. So I will just introduce the further speakers and then... Výborně, takže já uvedu další řečníky a pak vám dám slovo. Takže kromě pana Islama eh, je s námi paní Luong, která zastupuje asociaci zahraničního obchodu a zabývá se implementací paktu udržitelnosti. Pak je tu Ben eh, van Peperstrate, koordinátor eh, dodávkového řetězce eh, v globální unii Unii. A pak je tu paní Claire Kurtej, ředitelka ILO tady v Bruselu. Takže máme čtyři vážené řečníky a možná každý z vás dostane pět minut, aby pak byla ještě chvíle na diskuzi. Takže, pane Islame, máte pět minut. Jak to vypadá s faktem udržitelnosti v Bangladeši? Vážený pane předsedo, dámy a pánové, salam alaikum a dobré odpoledne. Jménem BGMEA děkuji Evropskému parlamentu a výboru INTA za to, že uspořádal výměnu názoru o implementaci a pokroku paktu udržitelnosti. V uplynulých dvou letech od přijetí paktu udržitelnosti v červenci roku 2013 Bangladeš přijal právní a správní opatření a praktické aktivity tak, jak byly. Bylo požadováno, aby splnil svůj závazek obsažený v paktu. Pracovali jsme společně s vládou a také s odpovídajícími ministerstvy, agenturami, Mezinárodní organizaci práce a dalšími. A také jsme se snažili o efektivní implementaci tohoto paktu. Dovolte, a dovolte, abych zdůraznil milníky, kterých jsme zatím dosáhli. Měli jsme inspekci v oblasti energetiky a také jsme kontrolovali elektrickou a protipožární ochranu. Mhm. 36 oděvních eh, továren bylo uzavřeno kvůli rizikům eh, z celkového počtu 3431 eh, zkontrolovaných. Také byl přijat akční plán, který doporučil vyšší bezpečnostní standardy. Celkový počet aktivních továren byl odhadnut na 3685. Inspekce zbývajících 254 továren proběhne do 30. října tohoto roku. Transparentnost. Abychom zajistili transparentnost, byla vytvořena veřejně přístupná databáze na vládním oddělení továrních inspekcí. Databáze obsahuje všechny relevantní informace z oděvních eh, továren spolu s hodnotícími zprávami a plánem na nápravu. Dohoda a aliance také uploadovali podobné informace na svých eh, webových stránkách. Jak jsme se zavázali v paktu, tak eh, bangladešský zákonník práce byl novelizován v červenci roku 2013, eh, zlepšil právo na svobodu združování a kolektivní vyjednávání. Teď eh, mohou dělníci vytvářet odborové svazy a nemusí informovat management. To byl tedy velký pokrok Stojí za to poznamenat, že celkový počet eh, registrovaných eh, odborových svazů je 473. Z nich 335 eh, se registrovalo od roku 2013. A tento značný pokrok v počtu registrovaných odborových svazů je jasný výsledek novelizace pracovního nebo zákonníku práce. Prováděcí pravidla pro zákonník práce poskytuje informace a také vzdělávání v oblasti bezpečnosti, abychom se vyhnuli jakýmkoliv katastrofám a také abychom mohli reagovat na žádosti pracujících. Máme takový fond pro pracující. Nevím, jestli některé jiné země tento fond mají. V pravidlech je uvedeno, že bude vytvořen bezpečnostní výbor ze zástupců pracujících a managementu a tento výbor bude řešit eh, bezpečnostní otázky. BGMEA dlouho pracuje a provozuje pracovní jednotku, která řeší problémy související s právě pracujících. Týká se to takových věcí, jako je obtěžování nebo diskriminace odborářských eh, členů a také usnadňuje vytvoření odborového svazu. Máme také výbor pro smírčí řízení a arbitráž, eh, který vede bývalý okresní soudce tento výbor funguje už od roku 1998 a e, řeší spory e, s vedením. Je zde také zastoupení z hlediska, nebo tedy z řad e, pracujících. K dnešku výbor vyřešil 8553 případů vybral 130 milionů také od eh, vlastníků a rozdělil to mezi 35 903 pracujících. Bangladešská vláda také vylepšila své oddělení pro inspekci továren a také nabrala 235 eh, inspektorů. Závazek byl 200 tom paktu udržitelnosti, ale my máme více inspektorů, máme 235. Kromě toho bylo vytvořeno 218 nových pozic skladových inspektorů a také byla tato pozice vylepšena. Předseda přerušuje. Omlouvám se, pane Islame, ale už jste hodně překročil pět minut. A my máme tu vaši řeč tady před sebou, všechno jsme jim, rozdali jsme ji všem, takže my vám děkujeme a nyní dám slovo paní Luang, která zastupuje Asociaci pro mezinárodní obchod. Prosím. Děkuji, děkuji za pozvání a za příležitost se zúčastnit těchto důležitých diskusí. Já e, za, e, asociaci e, podnikatelů v mezinárodním evropském e, obchodu. My podporujeme svobodný obchod a udržitelné e, dodavatelské řetězce. Máme iniciativy pro společnosti, které e, Ehm, nakupují v třetích zemích BSI a PPI ehm, iniciativy. já jsem chtěla prezentovat eh, to, co děláme v souvislosti s Bangladéšem. Bangladéš je druhá nejdůležitější zdrojová země. Je to země s pozitivním výhledem. Uh, Vidíme rychlý nárůst tohoto sektoru, který snižuje bídu. Také jsme si vědomi mm, výzev, které zůstávají, co se týče zprávy demokracie a pracovního práva, což je téma dnešní diskuse. Ze všech těchto důvodů vidíme Bangladeš jako rizikovou zemi a podporujeme společnosti ve zlepšování pracovních podmínek zaváděním konkrétních opatření. Také Eh, od eh, incidentu na Rana Placa eh, to společnost prochází strukturálními změnami, především v oblasti požární bezpečnosti, stavební bezpečnosti, norem stavební bezpečnosti, které se musí zlepšit. Země také přijala další opatření v tomto rámci, je tam hodně uh, zainteresovaných aktérů a uh, aliancí, které jsou aktivní v této zemi. My se angažujeme v Bangladeši a podporujeme společnosti, které eh, tam nakupují. Jak to děláme konkrétně? Na provozní úrovni podporujeme firmy eh, v takzvaných sociálních auditech v továrnách. Garantujeme eh, z 1526 producentů v Bangladeši, kteří mají platní, kteří mají platní sociální audit, 51 z nich je dobrá, další e, většina tedy potřebuje zlepšení. Většina problémů souvisí s hygienou e, a pracovní dobou. Další je potřeba zle- e, posílit aktéry dodavatelském řetězci. Na jedné straně jde o vyškolení, Eh, továrnách v Bangladeži. My organizujeme budování kapacit, aktivity pro manažery eh, a eh, pro, dodržování pravidel v těch firmách. My jsme vyškolili od května 400 lidí o B, vlasti BOZP, požární bezpečnosti s mm, odpovídajícím odměňování a pracovní době. Také školíme kupující Eh, zde v Evropě, aby měli lepší povědomí o problémech v Bangladeši. Dále se angažujeme se zainteresovanými osobami v Bangladeši, ale i zde v Evropě. Pro nás tedy i ty, ty kroky, které Ko a tripartitní akční plán doplňuje sociální audit, který provádíme. 40 signatářů dohody jsou, eh, se účastní v FTA a BSEI. Máme mm, zastupce v Bangladeši, Daniela Seidla od roku 2014, který se setká s místními aktéry, organizuje kulaté stoly, kde se eh, můžeme skutečně vést dialog s mezinárodními a místními organizacemi o dalším rozvoji, vývoji situace v Bangladeši a výzvách, co se týče implementace pracovně právních předpisů od roku 2013 a efektivnějších synergiích mezi různými iniciativami, které nyní probíhají v Bangladeši. Takže děkuji, že tento, toto téma dáváte na program a těším se na eh, pokračování dnešní diskuse. A nyní pan Straight z pan, pan Pepperstráte. Já e, reprezentují globální odbory, které reprezentují dělníky v službách i v průmyslu, jako je textil. Moji zaměstnavatele jsou signatáři bangladežské dohody, která, o které se často mluví, která je také formálně zakotvena v e, kompaktu udržitelnosti, o kterém teď mluvíme. Myslíme si, že ta dohoda je skutečně přelomová v tom smyslu, že poskytuje závazné mm, nápravidla normy pro uh, budovy i požární bezpečnost v Bangladeši. My mm, chceme zajistit, aby Rana Placa už se nikdy neopakovala. A mm, proto existuje ta dohoda. Tato dohoda však neexistuje ve váku, závisí na tom, co se děje v Bangladeši v širším kontextu, co se děje tedy vůbec v Bangladeši. Eh, to eh, zmiňuje EU v kompaktu udržitelnosti. My pravidelně píšeme aktualizace o tom, jak pokračuje kompakt udržitelnosti. My jsme v březnu 2015 jsme vydali aktuální zprávu a konstatovali jsme, že nebyl dostatečný pokrok pro formální aktualizaci. Pokrok byl jenom ve dvou formách. Jedna, e, že od minulé aktualizace z na letošního roku jsme stále tedy um, stále čekáme, na, až bude finanční, až bude existovat fond pro kompenzaci obětí rana placa. Nyní máme um, se nám podařilo, aby přijali závazky Bangladeš, tedy jak bangladeská válka, tak ti eh, odběratelé. I když Eh, tedy mm, další krok vpřed. Jsou ta pravidla, která byla konečně publikována po roce a půl, kdy se to slibovalo. Mm, pracovně právní předpisy byly pozměněny v roce 2013 a nyní v roce 2015 máme pravidla. Nicméně chci zdůraznit, že eh, pozměněné pracovní právo i když tam jsou pokroky jako výbory pro mm, bezpečnost, zdraví při práci a podobně, jak, a také, jak už řekl pan Islam, odboráři, kteří se organizují, e, to již nemusí předem oznamovat managementu, tak přesto je tam řada nedostatků. My věříme, že to novalizované pra, e, pra, e, pracovní zákonník stále nesplňuje umluvu ILO. Ani ta pravidla ty, ta pravidla mm, jenom vlastně potvrzují ta nedokonalá, to, ten nedokonalý zákonník práce, který tam je. Sami o sobě na technické úrovni e, představují hodně problémů. Jeden je konkrétně představa expertů. Mohou lidé e, ve výborech e, BOZP se obracet na externí experty podle návrhu, který jsme viděli, nemohou, pokud všichni s tím nebudou souhlasit. Nezávislí experti mohou být inženýři, stav, stav, eh, stavební inženýři, kteří eh, zkontrolují budovu. V případě Rana Plasa eh, tato inspekce byla odmítnutá a dělníci byli nahnáni do té budovy. To je velmi důležité. Také neexistuje um, spravedlivá, tedy jasná pravidla pro eh, mm, spravedlivé zacházení s pracovními ní silou, což prostě nestačí, aby se vytvořilo klima pro vztahy mezi managementem a organizovanou pracovní silou. Když mluvíme o registraci odborů například, zmínili jsme čtyři stovky, také vidíme mnohem Eh, větší nárůst násilí proti odborům a registr odborů řekl organizující federacím, že již nebudou přijímat registrace eh, federace, která mají historii organizace. To znamená, že ta že se to skutečně používá velice arbitrárně, ty, ty pravomoce. Na závěr chci říci, že tady vidíme pokrok, ale jeho velice málo není dostatečný. Proto chceme, aby tam byly důsledky toho nedostatečného pokroku, což tady vždy chybělo. Něco uděláte nebo neuděláte, ale nemá to žádné důsledky, takže my bychom si přáli, aby parlament společně s komisí mm, více Eh, jak si přísněji hodnotili kompakt udržitelnosti s cílem změnit obchodní režim Bangladéše, kterého využívá Bangladéš podle EPA. Děkuji. Děkuji v neposlední řadě paní Claire Gutej z AON Brusel. Děkuji, eh, pane předsedo. Dobré ráno, kolegové. Děkuji vám za pozvání. Jak váš parlament řekl ve svém usnesení v dubnu 2015, tento pakt na základě INO a dohody Trimpartity eh, přinesl značné změny v pracovních podmínkách oděvního sektoru v Bangladeši. Přesto je potřeba udělat ještě více. Eh, další revize pokroku v závazcích paktu udržitelnosti se bude konat v listopadu za dva měsíce v dáce. Aniž bych chtěla předjímat zjištění této schůze, chtěla bych zdůraznit několik bodů ohledně současné situace, zejména pokud o pracovní právo. O Bangladeši se diskutuje na výboru ILO pro aplikace standardů. Ve svém výboru, ve, ve, svém, ve svých závěrech tento výbor e, naléhá na vládu, aby e, implementovala e, několik pracovních aktů na základě konvence 87 o svobodě schromažďování. Zajména tento výbor žádá vládu, aby se zabývala nekalo, nekalými pracovními praktikami, jako je diskriminace a obtěžování šikanování jmenování odborářů v teorii v praxi. Také žádá v bangladešskou vládu, aby odstranila stávající omezení pro volby do odborových svazů o právech na stávku a e, na e, stropu pro minimální mzdu. Dále eh, pracovníci v, ve, ve zpracování pro export by měli mít stejná práva jako eh, další pracovníci mimo tuto zónu. V současnosti existuje zvláštní eh, zákon, který upravuje podmínky v exportních zónách, kde například inspektorát práce nesmí provádět inspekce. Velice důležitý bod, který byl zmíněn, jsou prováděcí pravidla a nařízení, která jsou nutná, aby byl naplněn pracovní zákon z roku 2013. Dozorčí orgán INOILO eh, žádá o využívání tohoto nařízení a jsme velice rádi, že eh, k tomu už dochází. Bylo to ten minulý týden. Eh, já nemůžu zatím se vyjadřovat k tomu obsahu, protože to stále ještě zkoumáme. Takže eh, uvědomujeme si, že došlo k pokroku, ale ještě je potřeba udělat více v oblasti pracovního práva, abychom zajistili eh, plnění eh, ústředních standardů ILO. K dalším otázkám rychle aktuální informace k tomu, co už zaznělo dříve. U inspekcí práce došlo k začnému pokroku, byl vytvořen inspektorát práce, je 13, pardon, 380 inspektorů práce a minulý měsíc ILO eh, zahájila eh, komplexní eh, strategii eh, inspekce práce a školící program v, Balga- v Bangladeši. Pokud jde o bezpečnost budov, tak už to bylo řečeno, že zhruba 90% eh, továren export, zaměřených na export bylo podrobeno inspekci, což je jistě dobrá zpráva. A konečně fond na očkodnění Rana Plasa, který spravuje ILO, dosáhl částky 30 milionů dolarů Eh, to, to je na očkodnění obětí eh, té tragédie. Nyní eh, ILO spolupracuje s bangladešskou vládou a dalšími partnery na vytvoření eh, národního eh, zaměstnaneckého pojištění. Takže to jsou v kostce ty nejnovější vývoje. Podle mého názoru hlavní výzvou je udržet tu dynamiku, zajistit i nadále zapojení všech zainteresovaných stran a dosažení výsledků přímo v terénu, zejména v oblasti pracovního práva. Na závěr bych bych chtěla položit otázku, zda je možné tento pakt opakovat v jiném kontextu. Tak samozřejmě e, při opakování zkušeností musíme být opatrní, protože každá zkušenost je konkrétní pro určitý kontext, ale z našeho pohledu e, jsou v té diskuzi dva důležité body. První je to, že tento pakt e, vnesl hledisko tripartity do pracovních podmínek v dodávkovém řetězci a tento tripartitní přístup, tedy zapojení maloobchodníků, zaměstnanců, zaměstnavatelů i e, odborů a také v občanské společnosti, že tento přístup je zatím úspěšný. A druhý aspekt e, je ten, že pakt se soustředí na správné priority, e, tedy zlepšení pracovních podmínek v dodavatelském řetězci, respektování pracovního práva, zajištění bezpečnosti a zdraví při práci a e, vytváření zodpovědných, e, zodpovědného chování e, podniků. Takže tento pakt učinil značné pokroky, nicméně bangladešská vláda nesmí polevovat v úsilí a musí pokračovat v těch dobrých výsledcích, které zatím nastaly a zajistit, aby to zlepšení pracovních podmínek bylo udržitelné. Děkuji a nyní dám slovo poslancům a Výjimečně dám slovo paní Lambert, protože ta musí odejít a pak dám slovo stálým zpravodajům. Takže velice krátce, prosím. Děkuji, pane předsedo, a e, Děkuji za tu příležitost zapojit se do této problematiky. Já se jí zabývám už velice dlouho v rámci delegace a tak jako dal, i, i další vítám eh, zveřejnění prováděcích nařízení. Eh, chápu to tak, že ta nyní eh, pomůže ILO a dalším v provádění pracovního programu ILO. Jedna otázka, o které se tu už dnes hovořilo, je, a o která by mě zajímala více, je, eh, kolik peněz je k dispozici na očkodnění, kolik eh, peněz mají vlastníci továren. Podle mého názoru eh, platby podléha, půjčky podléhají velice vysokým úrokům a proto je vysok, jsou vysoké náklady na dodržování předpisů, například bezpečnostní a požárních inspekcí. Takže nemohlo by dojít k nějakému odblokování v tomto ohledu a dále bych chtěla ujistit eh, kolegy v parlamentu, že otázka pracovních práv je také předmětem zkoumání naší delegace, protože si uvědomujeme, že i to je součást eh, dalších eh, opatření, dalšího postupu. A dále hledisko kupců. Eh, občas eh, také slýcháme, že různí kupci a organizace kupců eh, pracují podle trošku jiných standardů, takže tady mohou být problémy. Takže ty továrny mohou mít problém vědět, co přesně mají splňovat. Mohlo by dojít k nějaké konvergenci standardů, tak aby vlastně existovaly jediné kvalitní standardy z hlediska kupců? Děkuji, paní Pan Kavin, náš stálý reportér. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat všem účastníkům za jejich velice hodnotné příspěvky. Jenom abych eh, informoval výbor, tak já jsem v srpnu eh, navštívil Bangladeš a zjišťoval jsem, k jakému pokroku tam došlo, abych mohl výboru dnes podat zprávu. A e, opravdu chtěl bych poděkovat BGMEA prostřednictvím pana Islama e, za to, že velice laskavě zorganizovali pro mě přístup, který jsem potřeboval, abych si mohl udělat velice e, podrobný obrázek já osobně o tom, jaká je situace. Když jsem byl v Bangladeši, setkal jsem se také s ministrem obchodu, a s ministrem pro zahraniční věci a dále s nevládními organizacemi a e, organizacemi práce a zástupci z odborových skupin. A z těchto diskuzí e, jsem měl ten pocit, že byly velice otevřené a že všechny informace, které, o které se se mnou mohli podělit, e, se se mnou podělili a to velice otevřeně. Chtěl bych zdůraznit, že to zlepšení v oděvním sektoru má mnohem širší účinek na bangladešskou společnost, a to zejména e, prostřednictvím posílení role žen. E, já nechci znovu vyjmenovávat fakta, která známe ohledně toho, kolik procent žen e, působí v oděvním sektoru, ale je zcela jasné, že je to významný faktor, a pozitivní účinek na bangladešskou společnost jako celek, protože ono se to šíří celou společností, nejen ve městech, ale i v malých vesnicích. A to podle mého názoru je velice důležitou složkou toho velice pozitivního efektu, který plyne z obchodních příležitostí, jež s námi Bangladeš má. Samozřejmě jsou oblasti úspěchu a oblasti, kde je potřeba zlepšení toho už se dotkly některé úvahy, které dnes zazněly, já do toho zabíhat nebudu. Ale velice mě povzbudilo eh, zjištění, že ten cíl 30 milionů dolarů na schéma kompenzací už eh, je splněn ale pane předsedo, eh, jak vy i já jsme kdysi říkali, že chceme, aby evropské společnosti sehrály svou roli v tomto schématu kompenzace. A velice by mě zajímalo, zda e, některé e, evropské firmy potřebují další jaksi pošťouchnutí našeho parlamentu. Pokud ano, e, tak já se toho jistě rád ujmu a vy určitě také. Pak se tu hovořilo o potřebě zabývat se následky. V tuto chvíli, pane předsedo, bych se Eh, postaral o to, aby ten přístup partnerství eh, se vlastně projevil ve vyšších investicích. Takže já bych opravdu váhal eh, pouštět se jakýmkoliv jiným způsobem, než investovat do partnerského přístupu. A eh, kolegům eh, bych chtěl říci, že eh, bangladešská vláda se zavázala dostat Bangladeš Eh, vlastně pryč z toho statusu nejméně rozvinutých zemí a postoupit na vyšší úroveň rozvoje, což všichni bychom měli vítat a už teď bychom se měli připravovat na to, aby evropské trhy zůstaly pro Bangladeš otevřené, až pokročí na tomto stupni rozvoje. Což samozřejmě znamená, že musíme být připraveni eh, připraveni eh, udělit Bangladeši eh, spíše status GSP plus do roku 2021. Už mi došel čas, vidím, že mě nezastavujete, tak já se zastavím sám, pane předsedo. Eh, děkuji. Takže teď máme tlumočení ještě na 10 minut, kolegové. Tak prosím, pouze na jednu minutu hovořte, pan Ruas. Dobrý den, Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. Rád bych se stručně vyjádřil. Myslím si, že tady toho bylo řečeno mnoho a není pochyb o tom, že musíme i nadále sázet na toto partnerství. Byl zaznamenán pokrok, i když ten pokrok je nedostačující, jak zde bylo řečeno. Je tedy nutno i nadále pracovat na reformě zákonníku práce, pracovního práva, je také nutno uplatňovat tuto legislativu na co největší počet eh, odvětví. Řekl bych, že Bangladeš musí posílit svá legislativní opatření. Jsme velmi rádi, že roste počet odborů, to velmi dobře potvrzuje, jak se uplatňuje legislativa v této oblasti. Ale myslím si, že Evropská unie by měla i nadále tlačit na to, aby se všechna tato pravidla skutečně uplatňovala. Děkuji. Agnes? Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala za tuto zprávu nebo za vaše vystoupení. Jasně to svědčí o tom, že bylo dosaženo pokroku v oblasti inspekce i v oblasti pracovního práva. Ale myslím si, že by bylo dobré porovnat si přístupy a různé náhledy. Skutečně se jedná o uspokojivý pokrok, zašli jsme dostatečně daleko, nebo je třeba udělat ještě více a kolik. A Hovoří se zde o tom, že se muselo dlouho čekat na prováděcí ustanovení. Můžeme si tedy klást otázku, zda tato prováděcí ustanovení skutečně odpovídají obsahu úmluv eh, Mezinárodní organizace práce. Také jsem slyšela vystoupení ředitelky Mezinárodní organizace práce v Bruselu, která říkala, že je třeba ještě analyzovat tato nová pravidla. A teď už se tedy dostávám k té své otázce, když zde hovoříme o adaptaci, o uplatňování, o implementaci této dohody, tak eh, zde vzniká otázka, zda hodnocení je možné už teď a zda může vyústit v sankce. Jakmile se uzavře dohoda, tak eh, kdy nastane analýza Mezinárodní organizace práce a můžeme hovořit o eventuálních sankcích v tomto, v tomto okamžiku. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych ráda řekla zpravodaji, že s ním plně souhlasím, že je třeba zachovat eh, tento duch partnerství. Musí to být ovšem náročné partnerství, partnerství, které bude moci uh, být hodnoceno přímo v terénu, abychom přímo zjistili, co se děje. Musíme tedy se držet tohoto přístupu a ne myšlenky sankcí nebo trestu. Musíme podpořit tento pokrok, musíme stát po boku uh, těch, kteří tento pokrok realizují. A musíme mít také kalendář, musíme položit otázku, kdy budete plně v souladu s pravidly Mezinárodní organizace práce. Ale nesmíme k tomu přistupovat z hlediska, že bychom chtěli trestat, to by nikam nevedlo. Chci se vrátit k tomu, co říkala paní Lambert, to je důležitá, je zde otázka investice otázka peněz, které jsou nutné k tomu, aby se zlepšily pracovní podmínky a fungování továren celá ta finanční a investiční otázka musí být na pořadu jednání. A zatím je také otázka nákladu nebo cen, za které můžeme prodat tento textil, který bude vyroben za jiných podmínek. Takže měli bychom se možná zamyslet nad nějakou nálepkou, nějakým označením, třeba udržitelný textil, nebo něco podobného, aby Veškerá ta práce, kterou odvedl Bangladeš, byla vnímána také ze strany kupujících jako něco, co přináší přidanou hodnotu a že je to něco jiného než v ostatních zemích. Paní Miner. Děkuji, pane předsedo. Já se hned dostanu k hlavnímu bodu. Měli jsme to společné usnesení z Dubna, kde máme odstavec, kde voláme po novém legislativním usnesení, kde by byla tedy due diligence nutná pro všechny podniky, které vyrábějí ve třetích zemích. A to je v souladu s evropskými uh, guidelines pro eh, obchod, především pokud je o dohledatelnost a transparentnost. Chci se zeptat komise na dvě věci. Do jaké míry chce komise vyslechnout tuto výzvu Evropského parlamentu a pracuje se teď na legislativě? Eh, jaký je tedy kalendář, jaký je harmonogram? A potom připojuji se k tomu, co říkal doktor Pepperstrat, Dan Pepperstrat a další kolegové. Je nutno uplatňovat naše rozhodnutí. Parlament schválil pěkné usnesení, já jsem s ním velmi spokojená, ale hezká slova sama o sobě nepomohou Bangladeši. Potřebujeme také činy. Eh, Děkuji. Jsem ráda, že se zde debatuje o těch důležitých událostech v Bangladeši a o opatřeních, jak předcházet těmto katastrofám. Jsem velmi ráda, že zde je konečně tedy ten fond, eh, ve kterém je 30 milionů dolarů. Ovšem eh, spousta obětí ještě nedostala očkodnění, myslím si, že uplynula spousta času a eh, oběti už nemohou čekat. Mnohé z nich jsou ženy, které už nemohou pracovat a nutně potřebují toto očkodnění, takže opravdu apeluji na to, aby byly uplatněny všechny mechanismy i ze strany bangladéšské vlády, aby to očkodnění bylo zajištěno co nejrychleji. A chci také využít této příležitosti k tomu, abych poděkovala všem zúčastněným stranám, které jsou zde s námi přítomny a také Mezinárodní organizaci práce. Myslím, že odvádí opravdu skvělou práci na tom, aby byly zlepšeny pracovní podmínky a tím pádem i životní podmínky lidí. Ale zajímala by mě jedna věc. Víme, že je před nimi ještě spousta práce. Mají nějaký plán, jak budou postupovat, jaká opatření budou přijaté, aby se už nikdy neopakovala to, co se stalo na Rana Plasa. Děkuji. Děkuji a nyní na dvě minuty Diana Kinukia. Mr. Um, Chairman, um, must, uh, my apologies for Ms. Já musím kolegyni omluvit, ale chci říci několik slov. Mm, po té, co jsem vyslechl ty řečníky všechny, tak musím říci, že eh, bylo dosaženo pokroku, eh, kompakt udržitelnosti eh, přispěl významným způsobem ale je také součástí širšího kolektivního úsilí o e, zajištění práv pracujících a pracovně právních situace v Bangladéži. Máme řadu rozvojových partnerů, kteří investovali do školení, budování kapacit. Máme e, soukromý sektor, aliance, e, které, združení podnikatelů, které in, kteří investovali, aby skutečně došlo ke změně podmínek v oděvním průmyslu v Bangladeži. Technická zpráva z komise, která byla vydána v příležitosti druhého výročí Rana, Rana Placa, tam jsme zdůrazňovali hlavní úspěchy, kterých bylo dosaženo. Nebudu je opakovat, eh, co se týče pracovního práva a větších inspekčních kapacit. Myslím, že to mělo skutečný efekt. Většina řečníků eh, však řekla, že je třeba ještě dělat více. A další takový milník je implementace nařízení, za to chci poděkovat bangladejské vládě. A mm, ještě eh, se bude posuzovat, do jaké míry to odpovídá standardům ILO. Samozřejmě implementace v terénu na místě je nejdůležitější, eh, do jaké míry se zlepší pracovní podmínky dělníků v továrnách, to pracují v bezpečných budovách. To je tedy cíl. Sejdeme se s kolegy z ILO v DAKA v listopadu, abychom revidovali pokrok implementace kompaktu Máme tady problémy, které byly zmíněny e z zákonu eh, EPZ, kde tedy, aby eh, dělníci v tomto průmyslu měli odpovídající práva, podobně jako podobná nebo srovnatelná s jinými sektory. Um, um, existence fondů, které by měly mít k dispozici, také co se týče odborů, tak bohužel registrace, i když se jich více zaregistrovalo, tak nejsou nyní registrovány dostatečně rychle nebo vůbec. To není akceptovatelné. Také trvá obtěžování a represe odborů, což také není akceptovatelné, na to budeme muset pracovat s partnery v kompaktu a snažit se situaci zlepšit. Děkuji. Pane Islám, jste eh, stále mm, na příjmu? Já chci poděkovat. Chcete rychle reagovat tedy na tuto diskusi během jedné minuty? Mm, toto je velice Ehm, velice vítám iniciativu dárců, i tuto iniciativu, ehm, především paní Hurt, když jste se, ehm, jste se účastnili programu pro lepší zlepšování podmínek dělníků, financování je výzva sjednocování norem, jak řekla paní Landsberg. Chci toto zdůraznit. Pokud 50 milionů je k dispozici, ale nejsou dostupné pro ty továrny. 400 tisíc je potřeba, 400 tisíc do renovace. Tady potřebujeme větší spolupráci, jak víte, e, klesa, ceny oděvů klesají, náklady na výrobu rostou. Budeme se snažit věci zlepšovat. A doufám, že se to podaří v rámci partnerství a spolupráce a Tady eh, máme z vaší strany spolupráci a vítáme iniciativu Evropské unie. Uvidíme se v listopadu. Evropská unie je vždy s námi a budeme pokračovat v naší dobré práci. Děkuji, pane Islám. Já dám slovo ještě dalším expertům na jednu minutu. Děkuji, tady byly nějaké otázky, eh, které byly mm, tedy relevantní, co se týče požádných předpisů. Všichni používáme stejné standardy, ale ta otázka byla jiná. To byly peníze na nápravu. Ten standard nikdy nebyl problém, ale důsledky Eh, jeho existence a financování. V té dohodě to je zakotveno, Združení dává přísliby, ale co se stane s továrnami v rámci vašeho národního úsilí? Máme dva finanční nástroje. FC jednu musí podpořit eh, odběratele a jednu ne to nás přivádí k otázce, co s odběrateli v Evropě, kteří nejsou v té dohodě nebo v tom združení. A to souvisí s tou povinnou e, řádnou péčí. Chcete k tomu něco dodat? Tady padla um, zmínka různých standardů, které existují a pokud jsou diskuse mezi odběrateli um, bez, ohledně konvergence nebo zbližování těch standardů. Uh, zbližování standardů je téma k diskusi. Jako odběratele se chceme vyhýbat duplicitě, um, aby tyto standardy byly ekvivalentní. Co se týče uh, SCI a sociálních auditů, uh, to nejsou stavební inženýři, ani statici. Proto by eh, všechny firmy měly vstoupit do té dohody nebo združení, protože se to doplňuje, funguje to na jiné úrovni v těch továrnách. Dále mám, srovnáváme různé iniciativy, abychom zjistili, jak lépe spolupracovat. Také chci využít této příležitosti a chci říci, že eh, BSI e Eh, spolupracujeme s francouzskou iniciativou Initiative Glo Social, kde je 25 velkých francouzských maloobchodníků a cílem je dosáhnout většího dopadu, většího efektu v továrnách mm, pomocí spolupráce. Poslední věc, kterou chci zmínit, jaký eh, konstruktivní dialog byl důležitý. Chci říci, že příští kulatý stůl proběhne na začátku října v Dáka. Pokud máte zájem, tak jste vítáni eh, vstoupit do diskusí na lokální úrovni. Děkuji vám. A za ILO poslední komentář. Děkuji, já budu stručná. Co se týče kompenzačního fondu, to to začne, bude to distribuováno podle norem ILO, je to na cestě, eh, bude to implementováno brzy. Pravidla regulace byly, byla vydána minulý týden, takže já ještě se k tomu nemohu vyjádřit. Jistě to bude mít, jistě proběhne výměna názorů s bangladešskou vládou. Já jsem chtěla zdůraznit, že závěry výboru expertů, které z května letošního roku se týkají e, zákona, ne implementace, kde jsou nedostatky, co se týče e, souladu s ILO, úmluvou 87 o svobodě združování. Co se týče kalendářů, kalendáře další důležitý krok bude v listopadu kde bude společné hodnocení eh, USA, EU, bangladeskou vládou a ILO podle eh, kompaktu samotného. Děkuji, chci poděkovat tlumočníkům za to, že nám dali více času. Děkujeme. Děkujeme expertům, panu Islámovi. za uh, eh, diskusy o uh, těch, stavu těch